pánové, srdečně vás vítám. Liebe Kolleginnen, Kollegen. Ja, kolegyně, milí kolegové. Ich darf mich zuerst entschuldigen, dass ich zu spät gekommen Předně chci vás poprosit za prominutí, že jsem dorazil pozdě, jak známo, u mě se to málo kdy stane, ale já jsem slíbil, že na konferenci starostů pronesu zdravici a e, mi a mluvili místo pět minut velmi dlouze a tudíž jsem se dostal do potíží a nechtěl jsem předčasně odejít, takže prosím za prominutí. Dovolíte-li, můžeme hned přistoupit k hlasování, které jsme dnes e, ráno odložili. Jde o předložené usnesení s tím, že to skutečně zestručníme. Stačí, když budeme pouze hlasovat, nejsou-li poznámky, připomínky, a sice elektronickou cestou. Souhlasíte? Takže elektronicky hlasujeme o. Nemáte kartu? Ještě někdo? Druhý, třetí nemá kartu? Já to započítám později. Takže provedeme to elektronicky a ti, kteří Toto není debata o jednacím řádu, Klode. Pouze abych měl jistotu, chci si zopakovat. Ti, kteří eh, jsou pro Rubiga, Svobodu a mne, hlasují pro usnesení. Ano, je to tak? Ano, dobře. Takže říká předseda, je to snadné, kdo je pro rezoluci neboli usnesení, hlasuje ano, kdo je proti, hlasuje ne, <laughs> tak už to je v povaze věcí ale v tomto případě je to skutečně jednoduché. Takže zahajuji hlasování a ostatní kolegy do toho započítám. Souhlasíte, takže hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak co? Končím hlasování. Nízozemsko ještě nehlasovalo. musíme to zrušit, promiňte, a zopakujeme to ještě jednou, nevím proč, ale musíme. Takže ještě jednou hlasujeme. Zahajuji. Jeden z EPP je navíc. Totež, co jsme už měli. Končíme hlasování. Dobře, takže většinově je zamítnuto, ale nyní musím ještě započíst hlasy těch kolegů, kteří nemají kartičku. Takže 20 pro, 20 pro. Paní Madurel? Vy jste to provedla elektronicky, dobře, takže 20 pro, 23 proti, tím pádem je usnesení zamítnuto. Děkuji vám. A tím se dostáváme k dalšímu bodu dnešního programu. S velkou radostí a nadšením a tak dále. Zdravím mezi námi komisaře pro energetiku posledních dnech jsme si přece vzali teď po zvolení eh, pana Oettingera komisařem hovořit konkrétně o jeho pracovních plánech. Mám velkou radost, že jste mezi námi a bez dalších okolků bych vám chtěl udělit slovo a byl bych vděčen eh, dámám a pánům přítomným, kdyby se sklidnili. Slovo má pan komisař. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Lieber Herr Vorsitzender, Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové poslanci a poslankyně, Děkuji vám, že smím poprvé po slyšení eh, začátkem roku eh, se s vámi mohu sejít eh, k této rozpravě. Já jsem v uplynulých týdnech vedl několik bilaterálních jednání s členy vašeho výboru, také s jednotlivými frakcemi a získal jsem díky nim eh, skutečně hodnotné vstupy a chci nabídnout těm poslancům, s nimiž jsem ještě nehovořil, že se s nimi kdykoliv sejdu k rozhovoru mezi čtyřma očima nebo v jakékoliv jiné formě. Já se domnívám, že je důležité uvědomit si, že jsme pro otevřené partnerství a výměnu informací. Informální, neformální rozhovor je velmi důležitý pro eh, tyto účely a všem kolegyním kolegům to srdečně nabízím. Chci konstatovat, že pro celou komisi je téma energetiky skutečně na eh, nejvyšších příčkách priorit. To dokládá EU 2020, také veřejná prohlášení předsedy, také o tom svědčí jednání komise s ostatními vládami, eh, mimo jiné teda summit v Pekingu v minulém týdnu, kdy jsme my sami vnesli do tématu respektive do programu energetické energetiku a klimatické změny a také ochotu eh, v pokračování partnerství. Komise se stará o důležité naléhavé otázky jako Nabuko, jako jasné signály ve prospěch elektrických vozidel a eh, v této době také připravujeme z Evropského programu obnovy smyslu plné a s parlamentem um, odsouhlasitelné projekty do konce roku. Další eh, dlouhodobější projekty jsou strategie 2020, ale samozřejmě též energetický akční plán, o němž ještě pohovořím, a cestovní mapa 2050. A zde vás chci výslovně vybídnout, abyste nám v tomto radili a konzultovali s námi, protože z hlediska dlouhodobé energetické politiky a bezpečnosti plánování všech aktérů je Um, doba nadcházejících čtyř desetiletí stěžení. Um, jádrem pro mne zůstává rozvoj uh, síťových infrastruktur a také uh, přechod k uh, nízkouhlíkovému hospodářství. Kromě toho samozřejmě bezpečné zásobování energií a také diverzifikace zdrojů a infrastruktur ve vztahu nebo v porovnání k současné jednostranné závislosti. Dovolte, abych také nastínil důležité úkoly, které bychom měli zvládat společnými silami. K tomu eh, počítám jednak úplnou, um, uh, úplné provedení, respektive transpozici zákonodárství v oblasti jednotného trhu. Jde také o implementaci platného práva do praxe. Já mám za to, že jednotný trh um, energie, to znamená uh, proudu a plynu, uh, je na dobré cestě, ale zdaleka není završen vůči jiným službám a produktům. Jsme v oblasti energetických produktů v jednotném trhu a jeho budování ještě zdaleka Eh, ne v cíli. Dále jde o vytváření solidních rámcových podmínek pro financování a provozování nových síťových infrastruktur. Infrastruktura pro plyn, eh, připomínám tady heslo Solidarita a také snižování závislosti a ještě důležitější pro elektrický proud, což zůstává těžištěm naší práce. Tady chci říct bez eh, jednoznačného určení, že vy společně s námi budete muset rozhodovat o tom, zdali po mimořádném programu který se zrodil z krize našeho hospodářství, bude existovat udržitelné pokračování Evropského programu obnovy a výstavby síťové infrastruktury což souvisí se solidaritou mezi členskými státy a stejně tak s integrací obnovitelných e, e, zdrojů energie, e, které v konečném důsledku potřebují infrastrukturu naléhavě pro přepravu či přenos energie do konečných destinací. Eh, samozřejmě také eh, větrná energie offshore, to znamená eh, při pobřeží, je velmi důležitá. Pořadí, které já uznávám, je následující. Za prvé, vlastníci sítí, to znamená energetické podniky, a distribuční podniky nesou hlavní odpovědnost za to, aby za druhé regulační orgány se dostaly do e, centrální e, e, role. A pokud jde o další regulaci IC, která v březnu příštího roku zahájí práce a kde je zapotřebí zvolit generálního ředitele, aby teda tato hrála rozhodující integrační eh, roli. My eh, ji eh, nastartujeme s velkým očekáváním, ale nepopírám, že tato agentura v průběhu nadcházejících let bude potřebovat posílení svých kompetencí. Ehm, srovnání hm, pokulhává, ale ono jednotné nebe, které bude schváleno v těchto dnech, by eh, se mohlo stát také měřítkem pro jednotný regulační prostor přeshraniční. A za třetí eh, mám za to, že pro doplňující kofinancování pobídek, zejména tam, kde infrastruktura z hlediska národního hospodářství eh, eh, není eh, rentabilní, ale z hlediska Evropy je nutná, aby teda tady došlo k pokračování našich programů v nadcházejícím desetiletí a dalším našem funkčním období. Já nabízím parlamentu v této věci spoluúčast a také možnost spolurozhodování. Dále bych se chtěl dotknout podpory cílu 2020 v oblasti emisí a obnovitelných energií. Tady podle mého názoru spočívá těžiště na výzkumu založeném na průmyslu. Mám na mysli celoevropské úsilí o zlepšení energetické účinnosti, čemuž chci poskytnout určitou další vzpruhu. Hovořím také o bezpečnosti jaderné energetiky a e, nejvyšší možné standardy pro ní a také standardy pro e, radioaktivní odpad, my připravujeme návrh právního eh, ustanovení pro konečné skladování radioaktivních odpadů, zatím na pracovní úrovni to připravujeme a eh, v podzim, na podzim vstoupíme s vámi v této věci do dialogu. Je to pro mě velmi důležité. A dále jde o další rozvoj partnerství s eh, zeměmi produkujícími energii, to znamená těžícími energii a také o zajištění přepravných možností oblastí, například Nabuko. A také bych chtěl vybídnout eh, členské státy, eh, jimiž by mělo Nabuko eh, procházet. Já s respektem sleduji, jak někteří zainteresovaní vyvíjejí tzv. South Stream a chci výslovně požádat všechny členské státy, aby na perspektivě Nabuko skutečně trvaly, protože každé vedení, každý produktovod přináší více bezpečnosti, protože to znamená eh, eh, více infrastruktury. Pouze Nabuko nás vede do eh, nové oblasti nebo mm, mm, k nové těžbě plynu. A to znamená, že to snižuje závislost a zvyšuje bezpečnost. Pouze když národní státy, jejich vlády a poslanci zůstanou imunní, nechci to prohlubovat, eh, tak Nabuko v tomto roce dozraje k rozhodnutí, možná i rozhodnutí o výstavbě. Naše energetická politika představuje úsilí, snahu pro evropskou ekonomiku, abychom měli bezpečné eh, energetické dodávky, pokud možno nízkouhlíkové a měli by. Eh, to musí být eh, naším eh, společným cílem a tomu musí platit naše společná angažovanost. Abychom zvládli tyto úkoly, potřebujeme v podstatě velice eh, mm, dokonalou energetickou politiku, kterou chceme učinit středem našeho nového energetického akčního plánu. Souvisí to s mapou 2020 a musíme stanovit strategii, která bude odsouhlasena s energetickým sektorem. Záměrně chceme volit cestu ne rychlou a nezralých plánů, ale chceme opravdu připraveně postupovat. Akční plán, nový akční plán má být praktickým nástrojem který je zaměřen střednědobě a má nám umožnit dosáhnout cílů 2020 na evropské úrovni, Vytýčet priority a také běžící projekty kontrolovat, dohlížet nad nimi. Energetický akční plán má představovat rozsáhlý plán na evropské úrovni a má zaručit, že cíle Evropské unie na rok 2020 bude uskutečněn se zohledněním nízkých nákladů a veškerých společenských záležitostí. Tato strategie bude probíhat jak na národní úrovni, tak i společen, úrovni společenství. Musíme dosáhnout bezpečnosti dodávek. Odpovídá to také konventu starostů, eh, kteří se v současné době radí a také budou zasedat ještě v následujících dnech. Jsou to eh, komunální nositelé mandátů. A musíme toto vše zprostředkovat do radnic i na eh, všechny naš, všechno naše náměstí, to znamená všem obyvatelům. Co se týče obyvatel, všech do, eh, skupin, který se to týká a účastníků, eh, ty musíme patřičným způsobem informovat. Dokument bude představovat přípravu pro energetický akční plán. Vašim eh, předsedům tento dokument poskytneme a potom koncem května bude tento dokument v schválen v radě zítra dokument, který zítra dostanete, tak byste měli kriticky eh, se na něho podívat a podívat se na to, co již bylo dosaženo, ale také, co jsme ještě nedosáhli. Za druhé ukázat nedostatky s ohledem na situaci, na hospodářskou krizi, na nový vývoj na trzích, na nové rámcové podmínky máme mít několik priorit, které povedou k dosažení našich cílů. Eh, stávající právní předpisy v oblasti energetiky musíme příslušným způsobem implementovat a to s cílem eh, bezpečnosti dodávek, eh, bezpečnosti zásobování energií. Co se týče financování, to je základní otázka pro budoucí energetickou politiku. Pod financováním eh, si představuji nejdříve výzkum v oblasti energetiky, energetický program a za třetí kofinancování, eh, zbytkové financování celé infrastruktury. A nemusíme si nic předstírat. Tím zahajujeme také principiální debatu o, do, do příštího období. Jsem zvědavé eh, na vaše reakce a na vaše úvahy. Dokument eh, má představovat eh, má posloužit eh, široké konzultaci veřejnosti, dát podněty pro další energetickou politiku a vy jste naším nejdůležitějším partnerem. Energetický akční plán by měl podle našeho časového plánu být definitivně přijat koncem ledna. To znamená, nemáme víc času než to druhé pololetí pro konzultace. Kromě energetického akčního plánu eh, bych chtěl také v následujícím půlroce předložit další opatření. Chceme navrhnout eh, eh, cestovní mapu, která má vést k trvalému systému dodávek energií s nízk, nízkouhlíkově, a to až do roku 2050. Ehm, máme mít společný přístup a to dlouhodobě zaměřené. K tomu patří také úsilí ehm, zbavit, snížit se závislosti na pevných palivech. Potřebujeme ehm, nové zdroje obnovitelných energií a tyto musíme podporovat. Trvale udržitelné zdroje k tomu jsme povinni, abychom měli eh, smíšené zdroje energie. Důležité je také mít eh, zásoby energii. Tam, kde to bude zapotřebí, eh, bude to také žádoucí na národní, na národní úrovni, může být energetický mix doplněn. Může se vyrábět nízkouhlík, elektřina na základě nízkouhlíkových zdrojů. Co se týče slabin, které máme a eh, úzkých hrdel v dodávkách, eh, tak, eh, které nakonec způsobují problémy v dodávkách na vnitřním trhu, navrhneme další energetickou strukturu. Co se týče politické TENE a EEPR, Eh, to by mělo být eh, stanoveno do následujícího desetiletí. Balíček eh, bude obsahovat sdělení o prioritách pro následujících 20 let. Stejně tak sdělení, které je nutné pro regulatorní rámec a finanční nástroje. 28. května Plánujeme společně se španělským předsednictvím konferenci na toto téma. Před koncem roku 2010 by měl být celý ten energetický balíček přijat. Zkušenosti s realizací Evropského energetického programu na oživení ekonomiky Eh, probíhá zatím uspokojivým způsobem. Komise ještě eh, společně s mým předchůdcem eh, a potom také se mnou byla schopna uskutečnit, mobilizovat celou řadu projektů. Díky Evropskému parlamentu jsme také mohli iniciovat a spolufinancovat celou řadu projektů příštím týdnu předložíme pozměňovací návrh, který se týká relokace nevydaných neboli neodvolaných finančních prostředků EAP, které budou použity pro eh, energetickou účinnost a pro nové zdroje obnovitelné energie. Počítám s vaší podporou, aby tento návrh byl velice rychle přijat, aby do konce roku byl celý proces dokončen a tím, abychom mohli vyloučit také to, že prostředky propadnou. Co se týče implementace na místní komunální úrovni, tak zde je to, tato implementace je také žádoucí. Důležité je rozmnožit finanční prostředky přímo na místě. To mě přivádí k dalšímu konkrétnímu kroku. Energetická účinnost eh, to je oblast, eh, která je jak pro vás, tak pro mě velice důležitá. Pracujeme na nové evropské strategii pro energetickou účinnost. Klíčovými oblastmi a mm, nejdůležitějšími kroky má, být vytýčení hlavních cílů. Eh, energetická účinnost má být nejdůležitější částí energetické politiky EU a má být eh, také zahrnuta do všech příslušných sektorů. Energetická účinnost má být zvýšena do roku 2020 a Evropská komise by měla do konce tohoto roku, nejpozději začátkem eh, příštího roku, přijmout celou řadu dokumentů, které se této tématiky týkají. Součástí tohoto balíčku eh, bude také EAP, e právě proto, abychom mohli eh, potřebná opatření zaměřit správným směrem. K tomu bych chtěl dodat ještě, že do konce roku eh, chceme předložit návrh zákona týkající se radioaktivních odpadů a, a vyhořelého paliva. Eh, v minulém roce byla přijata směrnice k jaderné bezpečnosti. To byl také krok k tomu, abychom na evropské úrovni měli jednotný rámec týkající se bezpečnosti jaderné energie. Eh, Jedná se nejenom o odpady z elektráren, ale také z výzkumu a z mm, oblasti lékařství. Parlament eh, také opakovaně eh, dával podněty k tomu, abychom toto zohlednili. Máme celou řadu pro a kontra, eh, mm, co se týče jaderné energie. Jde ovšem o naši společnou zodpovědnost za bezpečnost. A to se týká také uskladnění. Pro mě je zde důležité, aby Evropská unie splnila svůj úkol úkol, a aby se nesoustředěvala nebo nedělala součástí své politiky pouze export a něco, co odvádí od hlavních témat. Ještě máme taková opatření, e, jak která se týkají e, především e, bezpečnosti dodávek plynu a elektřiny. A měli bychom popohnat ku předu celou naši energetickou politiku. A zajímá mě opravdu součinnost s vámi. Eh, neměli bychom nic uspěchat, ale měli bychom se věcně o záležitostech bavit. Jsem si jist, že proces europeizace energetické politiky, o němž jsem přesvědčen, může se dát na dobrou cestu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři Tingre, za velmi zevrubné eh, seznámení s prací nadcházejícího období a my bychom chtěli využít této příležitosti a pokládat ještě dodatečné otázky. Samozřejmě, že dnes nemůžeme dopodrobna prodiskutovat vše. Eh, to nepůjde. A chci vás upozornit, eh, kolegyně, kolegové, že mám již 18 přihlášek do diskuse, což nutně vede k tomu, že chceme-li být spravedliví, tak se musíme od prvopočátku shodnout na tom, že se každý vypořádá s jednou minutou. Jinak zbývající kolegové nebudou mít vůbec možnost se projevit, protože máme také zájem o odpovědi a eh, ty také potřebují eh, určitý čas. Takže budu vděčet, když se vyrovnáte s jednominutovým časovým limitem. Všechny přívětivosti a zdvořilosti, které chcete eh, panu komisaři sdělit, eh, si můžete ušetřit a prosím, soustředte se na otázky. Takže začínáme. První má slov paní Koloska Vinska. Prosím, máte slovo. Thank you very much. I'm... Děkuji. Takže ty eh, laskavé eh, věci vynechávám a jdu rovnou k věci. Omlouvám se. Během vašeho slyšení jako kandidáta na post komisaře eh, jste řekl, že ten projekt Nord Stream neobsahuje princip evropské solidarity a že se o to pokusíte v souladu s Lisabonskou smlouvou. Rovněž jste řekl, že se musíme posunout od eh, dvoustranných eh, dohod k evropským dohodám a zároveň e, jste tedy součástí e, Nord Streamu, e, jak se znovu ukázalo v tomto měsíci. Ve světle všech těchto věcí, pane komisaři, se ptám, zdali byste podpořil evropský mezivládní typ dohody, kromě té dohody, která již existuje a který, která by se týkala Nord Streamu, kromě Nabuka. A byl byste tedy pro takovýto e, otevřený typ dohody, podle kterého, e, pokud by byl opravdu e, realizován, by se Nord Stream stal skutečně evropským projektem. A pak je tady ještě otázka těch ustanovení o non-export, o nevývozu. Děkuji za odpověď. Christian L. Pane komisaři, zcela bez zdvořilostí. Začátkem uplynulého týdne jsme zaznamenali tiskové zprávy, kde jste byl údajně citován v tom smyslu, že nevěříte na průmysl zcela bez uhlíku a bez CO2. Vzhledem k tomu, že začínáme podporovat eh, zařízení CCS po celé Evropě, tak eh, vaše výpověď právě v rámci ehm, Unie uhlí v Evropě způsobilo, ehm, či způsobila velký rozruch. Ehm, eh, jaké má tato výpověď eh, pozadí, kromě toho, že jste řekl ve Stern, Sternově zprávě, nebo že ve Sternově zprávě se cituje, že um, budoucnost um, hospodářství bez technologií CCS je nemyslitelná. Claude Turmes, opět takové překvapení. Já bych chtěl poblahopřát panu komisaři k těm 115 milionům a dalším milionům pro města. Vím, že jste o to usiloval také. Jedna otázka k deseteku a kabelům. Pokud by se ukázalo, že na druhém konci Středomoří stojí eh, elektrárny, tepelné elektrárny a ty vlastně dodávají eh, elektřinu do Evropy a vyhýbají se ETS, byl byste stále toho názoru, že to má velkou prioritu pro Evropu? Za druhé, eh, Evropská cestovní mapa. Já jsem slyšel, že DG iné, e, to znamená vaše týmy počítají s 25% eh, redukcí eh, skleníkových plynů do roku 2050. Eh, to mě skutečně překvapuje, protože šéfové státu rozhodli o 80 až 95% poklesu do roku 2050. Dále ta cestovní mapa vychází také z modelu profesora Kapruse a týž profesor nedávno také vytvořil velmi sporný scénář pro, energi- pro elektřinu, kde ta, ty cíle jsou trošku nadsazené. A pak ještě něco posledního. Francouzský parlament dnes rozhodne o skvělé věci, totiž rozhodnou o tom, že když někdo postaví větrnou elektrárnu v, eh, ve Francii, tak eh, musí současně uložit nebo teda získat bankovní garanci pro její demontáž. Nebyla by to také určitá možnost pro Evropu, kolegyně Tikau? Děkuji, pane předsedo. Tady sedím, pane komisaři. Děkuji za ten váš úvodní projev. Chtěla bych eh, zdůraznit význam projektu Nabuko. Myslím si, že se jedná o strategický projekt pro Evropu a že Evropská unie musí do tohoto eh, projektu skutečně investovat. Tady není místo pro žádné otazníky, žádná váhání. Chci se zeptat eh, na to, co jste zmínil během vašeho úvodního slova. Zdá se, že tedy existují určité prostředky, které nebyly vydány z Fondu pro obnovu a že vy uvažujete o tom, jak by jich teď mohlo být využito. My velmi dobře víme, že e, v nařízení k tomuto fondu je také ustanovení o iniciativě Smart Cities. A já doufám, že mezi e, těmi vašimi úvahami se objeví i možnost investování, aby se zvýšila energetická účinnost budov. A e, věřím, že e, prostředky e, budou zvýšeny ve Fondu pro obnovu právě k tomuto účelu. Děkuji, kolega Enšu. Děkuji, pane předsedo. Co se mne týče, tak já si nemohu pomoci, ale musím poblahopřát panu komisaři eh, k jeho činnosti. Od eh, slyšení až eh, doteď během slyšení měla řada kolegů určité výhrady, ale já bych chtěl říct, že vzhledem k tomu, že členské státy nemají stejný potenciál, co se týče obnovitelných zdrojů, sluneční energie, energie z větrných elektráren a tak dále. A vzhledem k tomu, že zároveň musí členské státy řešit své potřeby v oblasti energie, tak já se ptám pana komisaře, zdali komise uvažuje v tomto kontextu o realizaci eh, určitého plánu podpory členských států, tak, aby byly schopny eh, také vodní elektrárny buď postavit, anebo renovovat ty, které existují. Ta, proto, aby eh, už tedy přestali působit u elektrárny uhelné, dala se přednost vodním elektrárnám. Děkuji, paní Kavalio. Present commissioner. Um... Pane předsedo, pane komisaři, přesto, že je energetika politickou prioritou dneška, tak finanční zdroje pro vědu, výzkum a e, další kroky e, v sedmém programu jsou omezenější, než tomu bylo v 80. letech. My teď vlastně diskutujeme o přípravách osmého rámcového programu, e, který se vztahuje k vědě, výzkumu a Tady bych se ráda zeptala pana komisaře, jaké jsou jeho plány, co se týče financování tohoto programu a co se týče priorit. E, myslím teď konkrétně, zdali se bude jednat o priority, které se soustředí na technologické věci anebo na e, hledání řešení e, takzvaná technology demonstration je velice důležitým prvkem v technologiích a já bych chtěla vidět, co se v tomto směru eh, chystáte dělat eh, v rámci osmého programu. Paní Hercog. Um, <clears throat> Děkuji, pane komisaři, za eh, vaši návštěvu. Mám jednu minutu a, na, a čtyři krátké otázky. Za prvé, jménem tohoto výboru máme velký zájem vědět, jak hodláte Eh, urychlit zahájení činnosti ESI, to znamená energetické agentury. Druhá otázka. Ve slyšení jste eh, sdělil, že eh, investice do nízkouhlíkového hospodářství jsou zapotřebí do roku 2050. Co může Evropská unie učinit, aby podnítila dobré investiční klima? To je, toho je zapotřebí. Druhá nebo třetí otázka se týká výzkumu budete hájit i jiné energetické výzkumné plány, eh, anebo budete spíše naléhat na ITER. Takže jak vidíte poměr těchto? A další, další otázka. Já jsem po vás navštívila Azerbajdžán. Vaše návštěva tam byla velice eh, ceněná. Co si, domní, co si myslíte, že by zapojené členské státy EU mohly v tomto ohledu dělat více? To je eh, otázka jménem Maďarska. Děkuji. Señor presidente, un parco gracias al comisario para no utilizar. Ano, eh, pane předsedo, děkujeme také velice panu komisaři. Za, eh, myslím, že jste nám eh, opravdu dal velice dobrý přehled. Jedna věc je ovšem důležitá. Je třeba také nějakým způsobem kontrolovat eh, implementaci, realizaci eh, celého balíčku energetického. Některé důležité otázky zůstávají otevřené, o lec, který jste se zmínil, ale jeden problém tady je, eh, mohli bychom odolat pokušení, že se jednotlivá témata budou realizovat jednotlivě. Měli bychom mít ovšem nějaké společné akce společenství. To znamená tak, aby bylo možné se na vše dívat jako na celek a ne na jednotlivé části. Čili jak chce zde postupovat komise a jednotlivé instituce. A ještě jedna velice konkrétní věc. Týká se to financí, investic, investice nás, jakým způsobem se chcete zasadit o rozvoj technologií, například na nízkoemisní technologie. Děkuji. Paní von Brand? Thank you, voorzitter. Um... Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Je to jeden, je takzvaný projekt severního proudu. Jsou to ty projekty větrných parků na širokém, širém moři a já si myslím, že je to velice důležité. Investuje se tam hodně peněz a v podstatě se chci zeptat, máme něco víc konkrétního angažma? Jaký rozpočet proto existuje? Mají to být velké sítě? Eh, hlavně tedy v Severním moři, na Širém moři. Eh, co je zapotřebí, aby vše bylo, mělo opravdu dobrý základ? Dále, co se týče eh, té energie z větrných panků, parků offshore, je to... Mus, máme zde opravdu takovou zkostnatnělou směrnici, pak eh, týká se to, dejme tomu, také nukleárních odpadů, jaderných odpadů. Neměli bychom mít nějaké nové prvky, které by, byly, které by měly být zapojeny do vašeho návrhu nové legislativy? Děkuji. Dále máme kolegu Florence z výboru pro životní prostředí. Ano, děkuji vám velice srdečně. Pane komisáři, Mm, horem dolem posloucháme spoustu věcí o bezpečnosti energie, eh, potom hodně o obnovitelných zdrojích energie, o nízkouhlíkové eh, energii a když si pomyslíme, že plynovody eh, mají nějakou omezenou životnost, tak jak si představujete, že bychom měli udržet trvale udržitelný růst? Děkuji. Paul Libich. Ano, srdečně děkuji. První otázka se týká eh, evropského vnitřního trhu. Jestliže ho chceme, tak potřebujeme pro něj i předpoklady. Máme například veřejné zakázky, máme stanoven pevný rámec v Evropě pro veřejné zakázky a myslím si, že dalším stupněm by mělo být schvalovací řízení, které by také mělo mít nějaké rámcové podmínky na evropské úrovni. Zejména jsou to takové postupy, které jsou ve veřejném zájmu zájmu. A právě energetické projekty se vyznačují, že jsou tím, že jsou středem veřejného zájmu. Eh, možná by mohla být dobrá pracovní skupina mezi komisí eh, pro energii, komisařem pro energii a dalšími, eh, které která by měla pozitivní vliv eh, na eh, to schvalovací řízení. Myslím si, že by to bylo užitečné pro členské státy, aby jak eh, to odpovídá nejlepší praxi mohli postupovat, protože myslím si, že je to opravdu ten jeden z největších problémů, jak mohou akční plány dobře fungovat. Druhá věc, to je bezpečnost jaderných elektráren. Eh, no, ne, ano, konečně ta otázka, jinak se eh, přichází velmi zkrátka. Děkuji, pane předsedo. Mám otázku k možnosti dosažení závazných národních cílů pro obnovitelné zdroje energie, zejména v dobách krize. Evropská unie eh, má ambiciozní závažný, závazný cíl, to znamená 20 energie má pocházet z obnovitelných zdrojů z teda celkové spotřeby do roku 2020. A Evropská unie chce také produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů podpořit ke zprávě o obnovitelných zdrojích je vědce má tak, že eh, minimálně 30 eh, eh, elektrického proudu má pocházet z obnovitelných zdrojů, aby Evropská unie dosáhla do roku 2020 své cíle. Těch cílů je nutno dosáhnout, byť podmínky hospodářské jsou v této době velmi obtížné, protože zelený vývoj je katalyzátorem mm, rozvoje. Otázka zní takto. Domníváte se, že tyto ambiciozní cíle jsou jsou dosažitelné e, i ze strany jednotlivých členských států, které se nyní ocitají v hospodářsky tíživé situaci a jak to vyhlíží s náklady. Děkuji. A další otázka, e, pan Žado. Merci, monsieur le président. E, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předseda. Pane komisaři, Eh, že jsme se obrátili na vašeho kolegu, bývalého komisáře Almuniu. Eh, týkalo eh, bylo řečeno, že do roku 2010 musí být zrevidovány státní pomoci pro těžbu uhlí. Jakým způsobem se bude postupovat? Půjde se proti eh, této pomoci. A dále váš generální ředitel hovořil o energetické účinnosti. Rádi bychom věděli, zda eh, je zde nějaká nutnost, především o produktů, který se týká ekodesign. Zjišťujeme, že není možné uspořit 20 s horizontem do roku 2020. Takže bude tady nějaký globální eh, cíl, závazný cíl do roku 2020? Bude nebo ne? Pan von Isleroy. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, během slyšení eh, jsme vám položili celou řadu otázek a vy jste musel reagovat eh, náhodně, ale teď eh, to budeme sledovat eh, více zblízka, zdali odpovídáte na konkrétní dotazy. Financování a určitá cestovní mapa. Podaří se všechno financovat decentralizovaným způsobem? Uh, Evropa hraje svou roli, svou roli hrají sítě a já se ptám, co může dělat Evropská investiční banka. Tady je zapotřebí e, zrychlených e, investic, ale zároveň je to také odpovědnost na té národní úrovni. Takže co si myslíte o té cestovní mapě a o financování a těch 500 milionech pro e, města? Může to být rychle realizováno? Děkuji. Kolega Bytykov, děkuji, pane předsedo. A pane komisaři, několik otázek. Za prvé k Ukrajine. Ukrajině. Prezident Putin právě navrhl, aby velké plynářské podniky eh, Ruska a Ukrajiny eh, se sloučily. Eh, je komise eh, skutečně připravena setkat se s takovýmto obrovským plynovým koncernem. Za druhé, vy jste řekl, že bilaterální energetická politika by měla být minulostí. Rakousko právě v souvislosti se South Streamem něco takového dohodlo. Můžete nám slíbit, že eh, kromě toho, že se vám to nebude líbit, učiníte víc, abyste tomu zabránil. Eh, za třetí, Nabuko. Nabuko v současnosti je jaksi na šikmé ploše a jestliže se do konce letošního roku neustále uskuteční, pak se stane Nabucco minulostí. Jaké možnosti má komise postarat se o to, vzdor protestu Itálie, rostoucímu protestu Francie, zajistit, aby Nabucco skutečně do konce letošního roku byl závazně podepsán a e, za čtvrté i tak náklady i ta explodují. Nyní se dokonce hovoří o tom, že případně by mohl, mohl, mohlo dojít k úvěru od Evropské investiční bance. Je to pravda? Jak chcete zabít zabránit tomu, aby tyto náklady dále explodovaly. Existuje například mechanismus v zemědělském rozpočtu, který je uplatňován v případě exploze nákladů. Chcete snad i vy takovýto mechanismus uplatnit ve vztahu k ITA? Děkuji. Další otázka, pan Metzhaus. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy a biztos úr megemlítette az atomerőművek. Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšen, že již vícero členů zde položilo otázku ohledně větrných elektráren. Myslím si, že je to velice důležité, eh, protože nedá se tím úplně zrealizovat strategie ohledně ochrany klimatu bez nějaké řádné dohody. Eh, musíme mít společnou strategii také se začleněním eh, středně evropských a východoevropských zemí. Musíme mít zcela konkrétní představy o větrné energii. A pane komisaři, víme, že stavební průmysl eh, zhruba eh, produkuje 40 emisních plynů. Eh, co si myslíte ohledně projektu energetické účinnosti budov? Máte v tomto směru nějakou představu? Dále kolega Rudy. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za eh, váš zájem o eh, Evropský parlament. Eh, je to v souladu s vašimi sliby. Energie, energetika, to jsou eh, skutečně světové eh, problémy, proto na to musíme reagovat na úrovni celé Evropy. Eh, ptám se, zdali to, co se stalo v Kodani ohledně energetiky a klimatu, změnilo tak trochu váš názor na věc. Zítra bychom se měli sejít s či pozítří bychom se měli sejít s viceprezidentem Spojených států. Jak to vypadá s transatlantickým dialogem o těchto věcech? V oblasti nukleární e, energetiky mají Spojené státy svou vlastní politiku e, ohledně e, ukládání vyhořelého paliva. Energetická situace ve Francii je známá, jejich postoj k této věci. Myslíte si, že se dá v tom tomto směru nějak spolupracovat? Podporoval byste nějaké takovéto projekty? A co Desertek? Jak se stavíte eh, k tomuto projektu v Magrebské poušti? Paní Rera Madurel. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dobrý den a děkuji za prezentaci. Dovolte dvě konkrétní otázky. Tak nejprve, Vy jste tady hovořil o e, finančních e, prostředcích v rámci plánu ekonomické obnovy. Já bych chtěla vědět, zdali komise přijala nějaké rozhodnutí, jakým způsobem by e, konkrétně bylo možno k těmto finančním prostředkům dosáhnout. A to za prvé. Za druhé, jak jste eh, se tady zmínil o určité eh, novém návrhu o energetickém balíčku, který by měl přijít eh, ze strany komise, tak mě by zajímalo, co komise chce udělat s těmi energetickými ostrovy, aby zmizely jednou provždy. Děkuji, kolega Bobar. Ano, pane předsedo. Pane komisaři, eh, vy jste nám řekl, že budete definovat nějaké velice driáčnické normy, to jsou vaše vlastní slova, co se týče eh, energetické účinnosti a boje proti eh, oteplování. Hovoří se hodně o stavebnictví, které v tomto směru hraje značnou e, roli. Normy a pravidla, to je fajn, ale je třeba, aby byly implementovány. Jakým způsobem bude zajišťována kontrola implementace těchto norm, které existují či které mají existovat? Já jsem si často všiml, že na úrovni naší unie je obrovskou, e, je, je prostě plno různých norem a pravidel, ale kontrola e, naplňování je neexistující anebo slabá. My tady nemáme žádné možnosti kontroly, abychom hleděli na to, co se děje. Pak to všechno zůstává jenom slovem na papíru. Takže co? Jak to bude s kontrolou? Kolegyně Merkis ist die nächste. Kolegyně Merkis. Děkuji vám, pane předseda. Pane komisaři, v podstatě mám dvě otázky. Hovořil jste o velkých projektech, hovořil jste o obnovitelných zdrojích energie. A mám ještě jiný dotaz eh, těch dalších 20 to znamená vytýčení eh, plánu nebo programu snížený energie a energetická účinnost. Můžete říct co tím myslíte konkrétně a jaká opatření máte konkrétně na mysli? A ještě další otázka. Velké projekty eh, shledávám tak jako všichni ostatní velice pěkné, ale existují také malé projekty. Eh, zde by se dalo lecos udělat eh, pro dosažení energetické účinnosti i toho cíle 2020. 20, a jak to vidíte? Existuje možnost eh, finančně podporovat i menší projekty, mám ten na mysli i individuální občany, a umožnit eh, energetickou účinnost eh, také ji využívat z obnovitelných zdrojů energie, mám na mysli mikroenergii. Dále pan Ferrero pane předsedající Pane komisaři, toto je Evropský rok eh, za vymícení chudoby a my očekáváme studii komise o přístupu jednotlivců k eh, velmi důležitým zásadním službám a komoditám. A jde také o to, jakým způsobem třeba lidé topí, jak si zajišťují teplo ve svých domovech. V některých e, zemích dochází k velké míře privatizace e, tepláren, někde je to až 30 a dochází k energetické chudobě. Celá řada lidí prostě nemá přístup k dostupnému eh, teplu ve svých domovech. A já se proto ptám, zdali má komise nějaké plány, jak toto řešit. Zda má v úmyslu se o to pokusit zrovna v tomto roce, kdy se bojuje proti chudobě. Děkuji. Věřte, nevěřte, všechny otázky byly položeny a nyní má pan komisař příležitost tuto spoustu otázek zodpovědět podrobně. Máte slovo, pane komisaři. Dámy a pánové. Ehm, jedna z otázek to byl Nord Stream. Myslím si, že ehm, Nord Stream nebyl, co se týče vzniku, příliš evropsky zaměřen. Stal se z toho evropský projekt infrastruktury, je založen na soukromých smlouvách. Příslušné státy dostali svá povolení a také přísliby z ochran- oblasti ochrany životního prostředí i stejně co se týče rybolovu a ostatní. Všichni dali svůj souhlas. Staví se a myslím si, že nebude určitě nevýhodou pro bezpečnost dodávek eh, do Evropy, spíše výhodou. Co se týče techniky, eh, tak eh, je to, odkud je, pochází ten plyn. Co se týče Nabuka, to by přineslo dvojí výhodu. Za prvé technicky a za druhé, odkud pochází zemní plyn. Eh, bylo řečeno, že eh, bychom měli konečně být aktivní v letošním roce. To děláme ale každý den. Řeknu to stručně. Eh, byl jsem v Ašchabádu nedávno a tamnější ministr je ochoten udělat eh, hodně pro dlouhodobé smlouvy a přislíbit dodávky ve výši několika deseti milionů kubických metrů ročně. Ovšem, jedna smlouva, jeden podpis, jedna garance. A to je Barozo, To je ten, kdo by se potom měl podepsat. Ovšem, partnerům není možné vyjasnit, že eh, plyn eh, konzorcium se skládá z RV, EONu a dalších, a že Evropská unie není centrálním státem, kde všechno jde podle plánovitého hospodářství. To znamená, tato záruka, že bychom odebrali za férové ceny, to je velice citlivá záležitost. Za druhé, eh, od Eh, explorace plynového pole je možná. Eh, ti, kdo pracují v Azerbajdžánu, to jsou koncerny jako BP, Total a ostatní. A všichni jsou ochotni eh, zhruba investovat 20 miliard eur v Kaspickém moři opakuji, 20 miliard eh, pro to, abychom mohli dobývat eh, tento zemní plyn. Za třetí je to přeprava zemního plynu do Baku. Eh, to je zhruba 170 námořních mil vláda by před, dáv, dala přednost přepravit vše lodí. Ovšem nevýhodou je to, že je to příliš drahé a také z hlediska technického to je téměř neproveditelné. Čili plynovody, to je otázka mezinárodního práva. Jestli Kaspické moře jsou zde opět eh, přístupová práva Ruska, jestli zde něco Rusko vyvolá nebo ne. Baku naléhá také na rozhodnutí ještě v letošním roce. Eh, ovšem dodávat eh, by se mělo z 15 až 17 eh, milion, miliard kubíků ročně. Mají o tom zájem, ale rusové tlačí na to, aby se tak nestalo, protože rusové chtějí být velkoobchodníkem pro veškerý plyn a proto také by musel jít veškerý plyn přes Rusko. Má, mé obavy jsou jiného charakteru. Myslím si, že jestliže Evropané nebudou jednat, tak ten plyn poteče do Číny a pak budeme mít další rozhraní, co se týče plynu. Já, eh, já jsem sportovec, takže Azerbajdžán ten hraje v Evropské lize a to proti Německu. A jestli ten plyn se dostane k nám, jestli se stane evropskou záležitostí, tak to záleží od nás. Plyn se bude uži, použi, využívat samozřejmě, ale Číňané jsou blíž, než je nám milé. Eh, tady je ještě možný transport přes eh, Gruzii. Zde ovšem jsou také politické problémy. Potom Azerbajdžán, Turecko, to je také velice důležité. Myslím si, že jednání jsou velice na dobré cestě. Příští týden jedu do Ankary. A potom všechny členské státy, všechny členské státy, které je zapotřebí, musí dodržet své sliby. Všichni od, jed, od, až po Rakousko. Zda to bude paralelní s přísliby ohledně South Stream, to nemůžeme říci. Ovšem, jsou to přísliby, které se týkají evropské infrastruktury a týkají se Naboka. A pak investoři musí těch eh, vzít do ruky 8 miliard, eh, řekli nám, že 30% mají vlastního kapitálu, 70 potřebují, to znamená s Evropskou investiční bankou a s ostatními veřejnými bankami musí jednat eh, proto, aby se to všechno dalo eh, financovat. Dalším bodem je, že v současné době na trhu s plynem existují dva eh, faktory nejistoty. To je současná potřeba je nižší, než se předpokládalo před třemi lety. A dále těžba z nových zdrojů, z nových pr- zdrojů plynu vytváří určitou nejistotu, co se týče významu plynovodů a ústředních dodávek plynu, eh, které, tak jak to dosud bylo naším standardem. To se týká skapaněného plynu jakožto další eh, zdroj eh, dodávek. Pan Eberhard se zmínil o tématu CTS a Eh, uhlí. Eh, vycházím z toho, že uhlí bude z dlouhodobého hlediska hrát velkou roli po celém světě. V Číně, v Rusku a ve Spojených státech. V některých členských státech Evropské unie také. Zcela silně Polsko, eh, omezeným způsobem také v naší společné vlasti. Má, pan komisař má na mysli Německo. Co se týče energi- energetického mixu, potřebujeme perspektivu. A to znamená eh, zhodnocení, skladování a odlučování. Nejsem přítelem pro, tak, prognóz takového charakteru, eh, s jakými technologickými prostředky to bude možné. Co se týče inovací, k tomu nemohu říci nic. Mé vyjádření se týkalo jednoho jediného problému, ne toho problému eh, podpory, co bude podporováno a co ne eh, máme ještě dalších šest až sedm projektů, ale jde o rozpravu, která se vede. Už jenom s ohledem na veřejná vystoupení v německém spolkovém sněmu. E, výroba uhlí v Porůří a odlučování. E, to si myslím, že bude velice obtížné. Já jsem, to, co jsem řekl, to jsem vztahoval na platby. E, ten, kdo převezme odlučování popílku, ten, kdo převezme skladování, tak samozřejmě je to důležité. Ovšem, infrastruktura bude zatížena eh, protože například eh, silnice, která k tomu povede, musí být nějakým způsobem postavena. Pak máme ještě sociální závazky, eh, to znamená majetek zavazuje. A na to se vztahovala ta má výpověď. To se týkalo programu, to se týkalo výzkumu a zemí, které operují po celém světě. Eh, to se mi zdá, že je opravdu velkou prioritou. Kromě toho byla položena otázka, eh, co, co se bude stát s těmi uvolněnými prostředky. Eh, to, co udělala stará komise během krize, že nastartovala miliardový program pro zmírnění krize. Mám proto stoprocentní pochopení. Ovšem, Eh, určitě každý projekt se bude realizovat. Většina peněz, většina prostředků bude eh, nárokována, ale ne každý projekt bude spolufinancován. Během osmi týdnů budeme vědět eh, víc, které prostředky nebudou využity. Do, dnes, do dneška to je těch 115 milionů těch 500 milionů, o kterých vy jste se, zmi, o kterých vy jste se zmínil, ty by mohly, z mohly být, ale eh, těch 115 je jistých, plus x, ale jak bude velké to x, to nevíme. Máme zde cílový konflikt. Za půl roku budu vědět víc, než eh, vím teď, ale pak to bude pro to převrstvení nebo eh, převod peněz příliš pozdě. Čili musíme najít nějaký takový časový bod asi červen, červenec, kdy budeme vědět, jak zhruba, v jaké výši budou ty prostředky a které, co budeme moci poskytnout těm partnerům pro to, abychom mohli eh, dosáhnout těch eh, žádoucích cílů v oblasti energetické účinnosti nebo smart cities a tak dále. Eh, každopádně bychom to měli zvládnout před letní přestávkou eh, v tom malém časovém okénku, které máme k dispozici od komise a od vás. Desertek. To je projekt, eh, co se týče větrné i sluneční energie. E, týká se to plynu a netýká se to těch standardních technologií, které chceme. Proto podpora dezerteku je důležitá a je závislá na podpoře obnovitelných zdrojů energie. Domnívám se, že přesto pro infrastrukturu, to znamená pro financování příslušných e, produktovodních sítí, bude finanční podpora z evropských prostředků. Dovedu si představit, že bude nějaká záruka za eh, napájenou energii. Eh, z, dlouhé, z dlouhodobého hlediska bude určitá záruka za určitou cenu eh, protože budou moci dodávat tu vyrobenou energii do stávajících sítí. V Německu to léta fungovalo. Ovšem převést to na evropskou úroveň, to není jednoduché z právního hlediska, ale určitě by se o tom mohlo diskutovat. Co se týče roadmap 2050, eh, eh, na to nejsme dost kvalifikovaní. Myslím si, že musíme vyslechnout eh, všechny možné účastníky. Máme celou řadu žádostí, máme opravdu celou řadu možností, máme hodně možností poradenství. Eh, má, čili ukazuje se, že opravdu je zájem. RVE eh, ti poskytují také eh, možnosti a vyjadřují zájem. A určitě těch 2050 to je program na následující století. Ještě jsem se nerozhodl. Nemluví se na mikrofon. Promiňte, já musím eh, respektovat to, co eh, dělají šéfové státu, to, co eh, dělá Juncker, Merklova a tak dále. My musíme přesně vědět, co je technicky a ekonomicky životaschopné a s nimi rozhodnout, i s vámi rozhodnout, jak ambiciozně budeme postupovat v rámci dosahování cílu 2050. Dále padla otázka po vodní energii a její podpoře. Já se domnívám, že téma vlastně vlastně technik zásobování a skladování nás musí zajímat. E, vývoj obnovitelných energií a infrastruktur e, má smysl v oblasti elektřiny tehdy, jestliže v kvalitě a kapacitě tě skladování nebo zásobování pokročíme. Tady hraje roli, rozhodující roli vodní energie a také nová technologie, možná i baterie a elektromobilita, ale je jasné, že dnes v oblasti skladování nejsme zdaleka tam, kde bychom být chtěli. Nesmíme si nic nalhávat. Více eh, zásobníků pro eh, vodu, vodní energii nebude snadno proveditelné v Evropě, eh, protože v konečném důsledku ta akceptace v daných místech, zejména v hustě osídlených oblastech a aglomeracích a také v hm, horských oblastech, v Alpách, Alpách, například Schwarzwaldu, je obtížná. Pátý rámcový program tady jsem méně zkušený než vy. E, jde o otázku, jaký význam má výzkum e, v nadcházejících rozpočtových obdobích v parlamentu, teda u vás se nyní vlastně ty eh, zbraně eh, sestavují. Jde o eh, zemědělský rozpočet, jde o regionální programy a také o výzkum. Dále jde o to, co nám poskytnou členské státy. Zdali to zůstane u 1,0 a tak dále procent hrubého národního důchodu, který ostatně klesl o 4%, to znamená v roce 2013 možná budeme mít to, co jsme měli v roce 2008, nevíc, a nevíc ale navíc budeme se potýkat s inflací 10%, takže toho bude méně. E, budeme tento strop akceptovat nebo dosáhneme více prostředků pro více evropské politiky? Tuto otázku si bude muset každý vyřešit se svou národní vládou a každý se svou e, stranou politickou politikou, to znamená i s národními vládami a národními poslanci. Čím více úspěchu dosáhnete mm, eh, v národních státech, tím více společného úspěchu budeme mít. Takže jsme na jedné lodi. A když pak budeme znát evropský rozpočet, můžeme eh, diskutovat o tom, co vyčleníme na výzkum. V těchto dnech jsme vedli první rozhovor, to znamená komisařka pro výzkum a komisaři, eh, kteří se zajímají o výzkum, včetně mě. Já se budu snažit Um, bojovat pro maximum prostředků pro výzkum v oblasti energetiky a pak budeme ovažovat o využití veřejně, veřejných bank a o společných projektech s um, uh, výzkumem, výzkumným sektorem a průmyslem uh, Dále padla otázka ESA. Eh, plánujeme, zahájíme to eh, v Lublaně v, na jaře v příštím roce. Generální ředitel rozhodne příští měsíc. K té výstavbě dojde. Já vás srdečně zvu, abyste společně se mnou v březnu eh, tam zajeli. Uvidíte, že tato eh, agentura bude skutečně připravena k startu a bude provádět úkoly moderace, integrace a harmonizace národních regulátorů. A sice úspěšně. Dále padla otázka po ITě. ITA. ITA je dítě, které jsem jaksi převzal a samozřejmě došlo k určitým chyb, chybám. První chybou, která je častá u veřejných projektů, bylo to, že eh, ty eh, náklady byly zpočátku podceněny, byly stanoveny eh, na nižší úrovni, než se nyní vyvíjejí. Za druhé, řízení Evropskou unii bylo ne, nedostatečné, neoptimální. Za třetí, hospodářství se do toho příliš málo zapojuje. Za čtvrté, ještě globální partneři, zejména Spojené státy americké, eh, naše vůdcovství akceptují, ale jen čekají na to, že se dopustíme dalších chyb, anebo že ten projekt spochybníme. Pak evropské a francouzské vůdcovství u těchto projektů Ehm, odpadá, na nich se podílí také Rusko, Indie, Čína, USA. Já bych rád v tom projektu pokračoval. Dnes v komisi bude představena zpráva. Potřebujeme více doplňujících prostředků. Myslím, že jde o 0,7 miliard v této chvíli. A řeknu vám nebo při, slibuji vám otevřenost, položím karty na stůl, protože se domnívám, že jakási salámová taktika, to znamená postupná taktika směrem dovnitř, ale i navenek vůči partnerům je nesprávná. Ale musí být jasno, že jestliže i ta bude spochybněna samotnými Evropany a e, e nevzejde z toho nic, pak USA, Indie a Čína nebude už více důvěřovat Evropanům, nesvěří jim vůcovství projektu. Tady nejde pouze o tu jde o kompetentnost Evropské unie a velkých členských států v celosvětovém velkém výzkumu, které je skutečně nyní na, eh, postaveno na zkušební kámen. Eh, dále padla otázka o tom, jak eh, hodláme větrné parky v Severním moři eh, podporovat. V rámci našeho infrastrukturálního balíku jsme na to vyčlenili prostředky. My budeme doprovázet tento projekt evropskými financemi, ale já jsem přesvědčen, že to celé se mm, mm, musí stát rentabilním. Ehm, podíváte-li se na to, že třímístná částka by, bude zapotřebí pouze na ehm, ehm, vedení a sítě, pak může Evropská unie poskytnout pouze doplně, doplnění 3 až 4 ale hlavním úkolem je úkolem teda hospodářství, průmyslu, respektive odpojení a rozpojení stávajících sítí vlastníků a distributorů a důležité je tež, aby i regulátoři učinili svým úkolům za dost aby dostalo k Evrops- došlo k evropské harmonizaci. Takže doplňkové financování ano, ale nemůžeme převzít finanční hlavní odpovědnost za tuto obrovskou investici. Pan Rubik se zeptal, zdali pro schvalovací řízení, to znamená pro infrastrukturu nebo velká zařízení, můžeme něco evropsky učinit. Myšlenka nejlepší praxe je, myslím, tady na místě. Jinak je jasné, že plány a stavební povolení, to znamená stavební právo a plánovací právo, také v souladu s Lisabonskou smlouvou zůstává eh, v kompetencích národních států. Jak dosáhneme cílu 2020-2020, to je velmi oprávněná otázka a je, aby bylo jasno, já nechci zavírat oči a čekat až do roku 2015, pak bilancovat a pak zjistit, zjišťovat, že jsme propásli tento časový plán. Já konstatuji i v době krize, že existuje vynikající vysoká akceptace eh, pro 2020. Nikdo eh, z průmyslu, politiky, z médií, z vědy to spochybňuje. Eh, znám jen velmi málo čísel, která jsou tak jednoznačná a jednoduchá a která se těší takové akceptaci jako ta 3x20 eh, za 20 let, za 10 let. S ním si promluvím mezi čtyřma očima, ale nevěřím, nemějte starosti. Ještě jednou, eh, to celé se těší široké akceptaci a je-li tomu tak, pak v současné chvíli budeme postupovat podle mota co nejvíce regulace, tolik, kolik je zapotřebí, ale také tak málo, jak je jen zapotřebí. To znamená, že sázíme na povinnosti výkaznictví, eh, na eh, pravidelné zprávy. A jestliže eh, nedosáhneme časového harmonogramu, pak přitáhneme skrutky či šrouby a přidáme Ukrajina, pane Bytykofere. I já jsem si to přečetl, eh, takže ta nabídka eh, sloučení Gazpromu a ukrajinské plynárenské společnosti. Ukrajinský ministr pro energetiku tento týden navštíví Brusel, já se s ním sejdu a eh, nechci se nyní jaksi vyjádřovat veřejně nebo poloveřejně, ale faktem je, že partnerství energetické s Ukrajinou je tématem rozhovoru a nová vláda je demokraticky legitimovaná, zasloužila si naši důvěru, ale nyní eh, samozřejmě jsou na místě otázky, které musíme položit a které musí být zodpovězeny. V této chvíli veřejné vyjádření z mé strany by jaksi eh, prejudikovalo a také zatěžovalo výsledek toho jednání. Poté budu kdykoliv ochoten ehm, eh, vám skládat účty. Dále energetická e, účinnost budov, to je velmi napínavá otázka. A já se domnívám, že spolu s členskými státy musíme o tomto tématu hovořit. E, pokud jde o, e, subst- o, o, o bytové fondy, tak máme obrovské možnosti úspor a rezervy energetické účinnosti a musíme zvážit, zdali národní a regionální programy sanace budov a obnovy budov jsou dostačující a anebo zdali by to mělo být vyvíjeno pod evropskou střechou, tak říkajíc to eh, bude tématem rozhovoru mezi mnou a odbornými ministry členských států. A chci ověřit, jak vysoká je akceptace pro celoevropský právní rámec v této věci eh, když k nám přijede viceprezident Spojených států, tak eh, se dotkneme, musíme dotknout otázky Kodaně. Eh, v těchto dnech ehm, navštíví Bon kolegyně Hildegard a musíme stanovit naši strategii pro Cancun, protože je jasné, že Kodaň pro Evropu nebyla úspěchem a Evropská unie v Kodani eh, nebyla u těch jednání, kde se rozhodlo o slabých usneseních. A je jasné, že američanům musíme smět také položit otázku, zdali je ropa všechno, protože katastrofa v eh, Mexickém zálivu ukazuje, eh, že když budeme eh, dále s riskantními technikami stavět ropu do centra politiky, tak pak to odnese nejenom klima, ale také příroda samotná a toto ohrožení nelze podceňovat. My tak máme otázku um, na pořadu jednání otázku nedostatku energie. Jedna z posledních otázek to byla. Já se domnívám, že belgické předsednictví si z toho učiní prioritu, byť eh, belgické volby Eh, nás staví před určité problémy v rámci přípravy tohoto předsednictví. Ale obecně platí, že rostoucí počet nestabilních vlád členských států eh, se zdá eh, být určitým problémem Evropské unie. Nechci to prohlubovat, ale musíme vyčkat výsledek voleb a uvidíme, zdali energetické energetický nedostatek nebo nedostatek energie bude tématem, stěžením tématem belgického předsednictví. Je jasné, že naším úkolem je zajistit, aby energie zůstala vlastně e, v únosných cenách a aby e, v popředí zůstala bezpečnost zásobování. Jinak je samozřejmě e, jakási chudoba energií nebo způsobená Um, eh, vysokými cenami energií um, eh, aktuálním tématem. A je to otázka i národních politik. Eh, národní politiky musí zajistit důstojnost svých občanů na základě dostačujících materiálních životních podmínek, tak aby se každý na národní úrovni mohl dostatečně zásobit um, energií eh, potřebný, potřebnou pro život. Um, asi jsem nevyčerpal všechny otázky, respektive dopodrobna. Eh, jsem ochoten je ještě prohloubit eh, dodatečně. Prosím, abyste, eh, pokud máte pocit, že jsem nezodpověděl vaše otázky, abyste mi je ještě jednou položili písemně v nadcházejících týdnech a samozřejmě budu kdykoliv rád se s vámi opět sejít. Děkuji. Herr Kommissar Oettinger, herzlichen Dank. Pane komisaři Oettinger, eh, velice děkujeme za vaše odpovědi. Téměř eh, na všechny otázky, které byly položeny, jste odpověděl. Děkuji vám srdečně. Eh, brzy se opět uvidíme, ale už jste stejně, máte už stejně spoždění pánům starostům. Aber Ja, Ja? Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat. Další bod je také velice důležitý a proto bych vám byl vděčen. Eh, všichni hosté, kteří opouštějí nyní sál, aby si pospíšili a abyste se všichni sklidnili, protože máme velice důležitý bod jednání. Prosím, opuste sál pokud možno rychle a tiše. Je to velice důležité protože máme jeden velice důležitý bod, který musíme prodiskutovat. Je to mandát pro třístranné rozhovory o návrhu rozpočtu na rok 2011. Kolegyně Hercog je navrhovatelka a také už udělala hodně práce. Měli jsme vynikající poradu před zasedáním se stínovými zpravodaji a to nám může také pomoci. Ovšem teď eh, máme málo času a pro bychom měli o tom dnes také v klidu hovořit. Paní Hercog má nejdříve slovo, až všichni opustí sál. Prosím, paní Hercog, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům, pro které eh, je to, zdá se, zajímavé téma, eh, návrh rozpočtu roku 2011. Myslím si, že to nejdůležitější je časový harmonogram. V ITRE musíme hlasovat nejpozději 11. května. Takže jde o mimořádné zasedání ITRE. To je totiž jediný způsob, jak vlastně své e, pozměňovací návrhy předložit rozpočtovému výboru, který hlasuje 12. Takže co se týče pozměňovacích návrhů, e, je to 7. května v poledne e, to je ta mezní lhuta, do kdy můžete podávat pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2011. Dovolte pár slov, eh, proč je důležité, aby se výbor ITRE Eh, opravdu vážně zamyslel nad návrhem rozpočtu na rok 2011. Jsou tady dva hlavní důvody. Nejprve ten, co zmínil komisař. V důsledku hospodářské krize je rozpočet na rok 2011 obtížným eh, rozpočtem jak pro členské státy, tak pro Unii a zároveň rozpočtový postup na rok 2011 je po teprve, co vstoupí v platnost pravidla eh, Lisabonské smlouvy a proto je obrovsky důležité, abychom se účastnili, protože tato pravidla jsme si eh, vybojovali a teď bychom eh, je vlastně nechali ležet ladem. Proč je to tak důležité? Evropská unie, parlament a výbor ITRE mají zvláštní pravomoce. Výzkum a jeho finance, Eh, digitální agenda Evropské unie a tak dále, to jsou prostě úplně nové jevy v porovnání s rozpočtem na rok 2010. E, pravomoce Evropské unie se zvyšují a rozpočet unie se přitom snižuje nebo je více zatěžován, proto musíme být maximálně jednotní. Jaké jsou hlavní problémy návrhu rozpočtu? E, vzhledem k hospodářské krizi a nedostatku koordinace hospodářských politik členských států musí být unie je koordinovanější než dříve. A na druhé straně jsme také tlačeni eh, eh, víceletým finančním rámcem ten již prokázal nedostatek financování některých klíčových programů Evropské unie, jako je Galileo například, ale i také otázku plánu obnovy unie či sociálního začlenování. Zároveň se tady nedaří eh, i věci jako energetická bezpečnost a klimatické změny a boje proti nim dostatečně financovat. Takže proto je náš postoj také zásadní pro realizaci strategie 2020. Jedná se i o civilní ochranu, energetiku, banku a tak dále. Ovšem to zůstane pouze na papíře, pokud se nám nepodaří do návrhu rozpočtu na rok 2011 něco podstatného členit. Kde tedy jsme? Koordinátoři v rozpočtu, v rozpočtovém výboru se tedy e, dohodli, že buď 15. nebo 16. června by se o věci mělo hlasovat na plenárním zasedání a proto je tak e, zásadní, abychom své pozměňovací návrhy předložili předložili jednotně a co nejdříve. Já jsem se v návrhu stanoviska snažila sloučit všechny projekty, které eh, prostě před ITRE ležely a které byly diskutovány. Doufám, že s vašimi pozměňovacími návrhy, s který, o, které, eh, o kterých už jsem diskutovala se stínovými zpravodaji a poradci, se nám podaří eh, předstoupit před rozpočtový výbor jednotně, tak aby rozpočtový výbor mohl hlasovat 12. My musíme být tedy opravdu jednotní, jak ve výboru ITRE, tak v rozpočtovém výboru, abychom to předložili včas a abychom tedy mohli prokázat, že jsme schopni pracovat v rámci nových pravidel Lisabonské smlouvy. Děkuji všem za spolupráci, včetně e, pracovníků sekretariátu, kteří byli dostatečně flexibilní, aby e, pomohli Eh, řešit všechno v předstihu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji také, ale dík patří také vám osobně, protože myslím, že to byla velmi užitečná příprava. Pane kolego Bytykofre, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, i já bych chtěl výslovně a velmi poděkovat zpravodajce za její práci které se věnovala velmi angažovaně a velmi kolegiálně. A současně bych chtěl učinit několik poznámek k návrhu, který máme před sebou. A sice snad ještě by mohl doznat určitých změn jež by eh, určitě byly nápomocné v zájmu eh, určité vzájemnosti tohoto výboru. A sice hned je pojmenují. Eh, týká se to bodu 3, výbuch nákladů nebo exploze nákladů v ITA. O tom jsme hovořili právě nyní s panem komisařem. Zajisté teď hned, hned není možné nalézt způsob, jak se vyhnout těmto více nákladům, ale eh, také by nebylo rozumné ani udržitelné z hlediska finanční politiky hledat další a další peníze a vyhnout se otázce, Eh, jak zabránit další explozi nákladů. A proto bych chtěl podnítit, abychom při nejmenším eh, vyzvali komisi, aby eh, navrhla mechanismus omezování nákladů tak, jak to platí v oblasti společné zemědělské politiky, když se jaksi náklady vymknou z míry a tak, abychom zajistili, že v rámci výzkumných programů, zejména i v rámci výzkumu v oblasti energetiky, nebyly vlastně eh, jaksi eh, dušení těmito obrovskými náklady. Chci také podpořit zpravodajku, eh, pokud je o bod číslo dvě, totiž, že přiměřené financování sedmého rámcového programu eh, by mm, mělo být obhájeno tímto výborem a ve vztahu k bodu pět eh, bych chtěl navrhnout když se tam hovoří o infrastruktuře pro energetiku, abychom se tam vztáhli k udržitelné politice, abychom tam teda doplnili ještě výraz udržitelná energetická politika. I já děkuji a slovo má kolega Zaudakas. E- děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát naší navrhovatelce podporuji e, myšlenky, které uvedla ve svém textu. Ona odvedla skutečně Eh, významnou práci, protože eh, je to navíc velice zásadní téma. Myslím si, že toto stanovisko je z mého pohledu jako člena frakce EPP stanoviskem, ve kterém se zmiňují některé zásadní priority a já mohu než podpořit eh, tento dokument. Jak to řekl eh, předchozí řečník, je tady eh, několik eh, prvků, které by si zasloužily diskuzi do větší hloubky, protože toto téma je zvlášť důležité. Tyto věci již byly zmíněny námi všemi, ale myslím, že budeme mít příležitost se k tomu ještě vyjádřit, až budeme mít k dispozici konkrétnější údaje a pak budeme moci e, přijmout vyváženější rozhodnutí. A jak také řekla naše navrhovatelka, máme velmi plný časový harmonogram. Prozatím musíme podpořit tento návrh stanoviska a musíme postupovat dál s tím, co máme k dispozici. Děkuji, pan Odi. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl vyjádřit eh, poděkování eh, kolegyni Hercog za její práci. A dovolte eh, pár myšlenek ohledně rozpočtové strukturalizace, aniž bych šel do hloubky tématu. Já se ptám, zdali struktura našeho rozpočtu by neměla projít určitou změnou, aby se mohly oddělit eh, výdaje provozní od výdajů investičních eh, bylo by dobré, kdybychom v evropském rozpočtu měli prostě eh, kapitolu, která by se zabývala investicemi, tak jak je tomu v rozpočtu všech velkých veřejnoprávních institucí, jako je ta, do které patřím. Takže tady jde o investice, které může Evropská unie činit dál. Viděli jsme třeba v projektu Galileo, že Evropská unie nemůže najít 3 miliardy, 3 miliardy eur pro tuto e, tématiku. To je opravdu směšné, že to nejde. Komisař mimochodem tady znovu opakoval svůj zájem o takovýto investiční plán co se infrastruktury týče, takže já se ptám opravdu, zdali nenadešla chvíle, abychom trochu e, strukturu rozpočtu e, předělali tak, aby se investice oddělily od těch běžných e, výdajů, provozních výdajů. Děkuji mnohokrát. Vidím, že se dále o slovo nikdo nehlásí. Paní Hercok ještě jedno. Eh, I'd like to thanks for... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla opravdu všem poděkovat za připomínky. Čekám na vaše pozměňovací návrhy a dovolte jednu poznámku k panu Odimu. Líbí se mi ten váš návrh, protože ty projekty, eh, konkrétně eh, Nabuko, Desertek, Galileo, to otevírá úplně nové, novou kapitolu v Evropě Evropě, e, evropská infrastruktura a tady to vlastně patří Evropské unii. Souhlasím s vámi, musíme opravdu tyto věci promyslet do větší hloubky. Pokud e, nabídneme postupně tuto evropskou infrastrukturu e, a spoplatníme ji, tak musíme opravdu trošičku jinak uvažovat o našem rozpočtu, jak tyto příjmy případné začleníme do jeho kapitol takže tady je třeba vyladit systém, aby opravdu dobře fungoval. Děkuji vám také. A ještě připomínám, že 11. Eh, května bude hlasování a do 7. května musíte vše eh, pozměňovací návrhy eh, předložit. Dále máme další bod pořadu jednání rozvíjení potenciálu tvorby pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. A Ilda Figueiredo má nyní slovo, prosím. Obrigada, senhor prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Já, jak vidíte, jsem sepsala takový určitý soubor návrhů, určitých myšlenek, myslím, že jsou důležité z hlediska e, našeho výboru. Nejprve hovořím o specifickém charakteru každého členského státu, o úrovni vývoje průmyslu, o znalostní potenciálu toho, kterého sektoru v jednotlivých členských státech, o nutnosti podporovat eh, zaměstnanost a chránit životní prostředí. A pak, co se, když se dostáváme k řešením v oblasti inovací, průmyslových inovací, tak eh, tato řešení nám musí nabízet odpovědi na obrovské problémy, eh, kterým teď čelíme. Tyto problémy jsou ještě větší než v době krize. Je to otázka chudoby, nezaměstnanosti, nedostatku zdrojů, klimatických změn. A tady je opravdu zapotřebí podporovat výzkum, veřejný výzkum a zajistit, aby výsledky výzkumu byly dostupné i malým a středním podnikům, i mikropodnikům. A zároveň je třeba také vzít v úvahu energetickou účinnost v malých a středních podnicích a užití nových zdrojů energie a otázku přístupu nových, eh, k novým výrobním eh, postupům. A to vše eh, se tedy musí dít tak, aby byly vytvářeny nové pracovní příležitosti udržitelného charakteru ve všech průmyslových eh, oblastech, abychom eh, mohli nalézat odpovědi na velmi závažné problémy, které sebou nese nezaměstnanost a deindustrializace. Musíme se zabývat eh, těmi regiony, kde ta deindustrializace postupuje zvláště rychle e, v důsledku toho, že tam byly koncentrovány určité průmyslové podniky a teď tyto podniky prožívají krizi. Je to otázka textilního průmyslu, vztahuje se to také na e, průmysl automobilových součástek, e, elektrických spotřebičů a jsou tady určité oblasti, ze kterých se nadnárodní firmy stáhly. Například u nás eh, v Portugalsku došlo k celé řadě eh, takovýchto eh, situací. Firmy se přesunuly jinam. Musíme to vzít v úvahu, musíme podporovat inovace a ty činnosti, které jsou také náročné na eh, pracovní sílu a musíme se sniž, snažit snižovat sociální nerovnost. Eh, víme, jaká je situace v jednotlivých odvětvích. Stavebnictví, nové průmyslové eh, sektory, vytváření pracovních příležitostí a podpora těch oblastí, které se nám zdají jako oblasti, kde je možno více prosazovat energetickou účinnost. Jsou tady oblasti, kde je zapotřebí eh, více šetřit. Když tady byl pan komisař, tak já musím říct, že eh, jsem také měla možnost eh, říct ještě jednu věc. Sociální nerovnost energetická chudoba, jinak to nedokážu nazvat, se zvyšuje v členských státech Unie lidé nemají možnost si zajistit teplo. A tady se přitom jedná o odvětví, kde by se také daly vytvořit nové pracovní příležitosti. těmi máme možnost investovat do e, nových inovativních e, struktur a tyto věci by se narovnaly. Změna e, výrobních procesů. To musí jít ruku v ruce s odbornou eh, přípravou, se vzděláváním, školením, s celoživotním vzděláváním. A to je také eh, vlastně náročné na pracovní sílu, takže by to mohlo nechat vzniknout novým pracovním mm, příležitostem. A je třeba to, to plánovat na všech úrovních, od místní až k celostátní či nadnárodní. Nechceme, aby vznikalo větší eh, množství lidí, kteří jsou obětmi nerovnosti. A chci tady ještě jednou zdůraznit význam veřejného sektoru. Pokud chceme nalézat eh, dlouhodobě udržitelné odpovědi na problémy, jakými je nezaměstnanost či chudoba, či nerovnost a sociální asymetrie, tak je to právě veřejný sektor, který může a musí být zdrojem odpovědí. A pak je tady také otázka třeba dopravní infrastruktury a dalších e, oblastí, kde mohou vzniknout pracovní příležitosti. Ale musí to být příležitosti, pracovní příležitosti, e, které budou obsahovat i určitá práva a to znamená, že naše veřejné orgány prostě přijmou e, zodpovědnou sociální politiku. Děkuji e, a jsem připravena na vaše připomínky a dotazy. Ano, děkuji. Dále má slovo pan Padal. Tänan koostajat arvamuse eest ja olen ka suure osa siin... Děkuji, já bych rád poděkoval paní navrhovatelce za tento dokument a souhlasím s celou řadou aspektů. Je pravdou, že tady jsou před námi velké výzvy a to opravdu vyžaduje zásadní změny v našich průmyslových odvětvích. Tady nejde jen o to snižovat eh, užití zdrojů. Ty zdroje musí být využívány efektivněji a udržitelnějším způsobem. Takže prosazování inovací, eh, recyklace, tohle všechno by se mělo stát normou. Z krátkodobého hlediska si myslím, že bychom se měli eh, soustředit na šetření energiemi ve střednědobém Eh, bychom měli eh, jít cestou nízkouhlíkovou a z dlouhodobého hlediska si myslím, že je třeba proměnit cíle výroby a opatrně hospodařit se zdroji. A musíme se snažit eh, teď přijít na to, jak z těchto snů učinit skutečnost. Ten typ snu či změny, o kterém hovořím, ten Eh, neprosazují eh, programy eh, či politiky, ať už je to CAP nebo sedmý rámcový program. To jsou jednotlivé změny, ale nepostačují k tak hluboké proměně. To znamená, že my opravdu potřebujeme reformovat stávající opatření. Potřebujeme nová opatření, například ekodaně. Rovněž potřebujeme, aby podnikatelská sféra a výzkum společně snižovali eh, environmentální dopad eh, užívání zdrojů, například eh, stavebnictví. Tam by k těm změnám mohlo dojít nejrychleji. A z hlediska malých a středních podniků chci říct, že e, jsou to právě tyto podniky, které mohou e, také přispět ke změnám. Možná, že se sami sebe berou jako e, nedostatečně velké, příliš málo významné, ale společně by mohli dosáhnout velkých změn. Děkuji. Als Dále kolega Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že úroveň sociální krize, eh, které teď v Evropě čelíme, nás nutí k tomu, abychom kritérium zaměstnanosti čím dál tím více integrovali do eh, toho, co děláme v oblasti eh, industriální, tak environmentální. A myslím, že práce paní kolegyně jde právě tímto směrem. Eh, dovolil bych si doplnit jejich návrh o několik bodů. Za prvé, zaj- eh, zaručit to, aby průmyslové politiky byly jasné a aby prostě byly zakořeněny v určitém dlouhodobějším plánu. Samozřejmě, že i daňové, finanční E, otázky jsou zásadní pro to, aby tady vznikly dlouhodobé pracovní příležitosti. Na, za druhé, e, paní e, zpravodajka hodně klade důraz na malé a střední podniky, to je jistě důležité, ale vzhledem k tomu, že tyto malé a střední podniky mají často problém s tím anticipovat nebo uvažovat o nové orientaci výroby, tak to by v Evropské unii v každém členském státu mělo znamenat, že by byla poskytována podpora identifikaci nových sektorů výrobu, výroby. Viděli jsme tady například několik e, subdodavatelů v e, automobilovém sektoru, že se přesunuli, e, zaměřili na obnovitelné zdroje a tak udrželi i zaměstnanost. Takže tímto směrem jít. A pak ještě něco ve velkých sektorech, které teď vidíme, například jsou tam ty nadkapacity, jak v rafinérii, tak v automobilovém průmyslu průmyslu, tak v těchto velkých průmyslových eh, centrech absolutně neexistuje něco jako diskuze jednotlivých eh, zúčastněných stran, například vedení a odborů, jak z hlediska pěti, deseti, patnácti nadcházejících let eh, vnímají rekonverzi, konverzi, další vývoj, tak aby to všichni vzali za své. V neposlední řadě, pokud chceme E, opravdu zlepšit situaci v zaměstnanosti, musíme definovat e, objem pracovní síly, které si ten či onen sektor vyžaduje. To opravdu je zapotřebí. Například v obnovitelných zdrojích, tam je to mnohem intenzivnější, co se pracovní síly e, týče, než jiné sektory a proto by se to mělo stát prioritou. E, v Evropské unii co do investic. Myslím si, že urgentnost situace v zaměstnanosti nás nutí k tomu, abychom toto kritérium přijali za své. A zároveň musíme jednat rychle, protože situace je velmi skeptická co do klimatu. Vidíme, e, že se tady opravdu trošičku rozšiřuje skeptický přístup k možnosti získávat v takzvaných zelených sektorech eh, nové zaměstnanecké příležitosti. musí tomu tak nutně být, ale nesmíme již ztrácet čas. Děkuji. Děkuji vám a táží se, jestli ještě se někdo hlásí do diskuse. Eh, nikoliv, takže tímto můžeme považovat za tento bod pořadu jednání za uzavřený. Ještě jednou Opakuji 11. května 12 hodin. 11. května 12 hodin je uzávěrka pro pozňovací návrhy, ale ještě se hlásí paní kolegyně zpravodajka. Promiňte. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Obecně řečeno musím říct, že souhlasím e, s připomínkami kolegů a chtěla bych poděkovat Eh, už předem kolegům za to, že zašlou své připomínky i v písemné podobě, tak abych mohla ještě naše stanovisko eh, doplnit. Zároveň bych chtěla říct ještě jednu věc. Musíme eh, napřít svou pozornost směrem k jasným a udržitelným průmyslovým politikám to je zapotřebí. Potřebujeme takto zaúkolovat Evropskou komisi. My takovouto politiku potřebujeme v Evropské unii, ale zároveň musíme trvat na tom, aby tato politika zohlednila i problémy, kterými trpí naše regiony a naše země takováto průmyslová politika musí také vzít v úvahu obtížné ekonomické a sociální e, podmínky, které v některých e, členských zemích přetrvávají. Takže budeme potřebovat větší rozpočtovou podporu pro některé regiony. To bychom měli komisi zdůraznit a rovněž bychom to měli zdůraznit před rozpočtovým výborem tohoto parlamentu. Děkuji. Good. Děkuji, dobře, všichni jste to slyšeli, postup je jasný, tím pádem je eh, vyřízen i tento bod jednání a dostáváme se k bodu, eh, k dalšímu bodu, teda prezentace nové strategie SVS 2010-2020 eh, panem Rolandem Schenklem a vítám ho zde mezi námi už po několikáté. Srdečně vítejte a máte okamžitě slovo a kolegové samozřejmě budou pozorně naslouchat. Chairman, uh... Vážený pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za příležitost, že tak krátce po předcházející prezentaci mám opět příležitost vám představit naší novou podnikovou strategii. Zajisté si vzpomínáte, že hodnocení panelem pod vedením pana Sra Davida Kinga doporučilo, abychom se vynasnažili o e, skutečně zlepšení výkonnosti organizace a abychom vyvinuli novou vizi a novou strategii do nadcházejících let, tak abychom ještě e, lépe rozdělovali práci, kterou musíme odvést. Rád bych vám to přiblížil. Uvidíte tady několik slajdů. Ano, já je vidím dokonce také. Takže vidíte nyní nástěn prezentace. A abych eh, nestrácel čas a neplýtval vaším, tak se hned do toho pustíme. Eh, tady je eh, vlastně naše mise a sice poskytovat eh, eh, na zákazníka orientovanou vědeckou a technickou podporu a navíc jsme vlastně servisním střediskem a spolupracujeme s těmi nejlepšími v Evropě. A nyní jsme se rozhodli, že nebudeme měnit vlastně tuto naši misi nebo definici mise, která nám posloužila tak dobře, že se všemi konzultacemi a poradami, které jsme prodělali, eh, jsme byli utvrzeni utvrzeny v tom, že bychom eh, to měli zachovat a případně to změnit až po třech letech, poté co dosáhneme těch výzev, které jsme si vlastně do naší vize zahrnuli. A vlastně definice vize je o tom, čím se chceme stát za několik let. Eh, k tomu se ještě dostaneme. Myslím, že nemusíme popisovat, eh, kdo jsme. Určitě, určitě o tom víte. Sedm institutů v pětičenských státech. Nebudu je nyní vyjmenovávat. Také byste měli měli vědět, že Máme asi 700 eh, eh, vědců a mnohem více než 400 studentů, doktorandů. To znamená, že věnujeme eh, čas mladým lidem, lidem, kteří přicházejí v rámci programu mobility, aby byli proškoleni a stali se vlastně vědci díky naší instituci. Dále pak máme na 600 publikací ročně, ale to není to hlavní. Hlavní naší činnosti oblasti je podpora politiky a většinu toho nelze publikovat. Je to samostatná kategorie, ale potřebujeme to. Spolupracujeme s víc než tisícovkou organizací v různých zemích celosvětově. Naše financování 85 z rámcového programu a 15 si vyděláváme doplňkově. V loňském roce to činilo 60 milionů eur. Máme na starosti svou vlastní infrastrukturu, to znamená, že nemáme najmuté budovy. My ty budovy budujeme a řídíme sami, včetně laboratoří i nukleárních laboratoří a s hrdostí mohu konstatovat, že jsme asi nejlepším nejlepší službou s eh, řízením kvality téměř eh, všech, všichni naši ředitelé jsou certifikováni podle norem ISA 9011 a máme na třicítku asi laboratoří, které mají akreditaci v souladu s těmi nejpříslušnějšími standardy řízení kvality. Eh, hlavní hnací síly pro eh, naši strategii, tady to vidíte před sebou na obrazovce, je to jednoznačně rozvíjející se komplexita eh, politiky. Nemusím vám to vysvětlovat, žijete ve stejném světě, účastníte se rozhodování, to znamená, že eh, jsou to výzvy, které stojí v blízké budoucnosti před námi. Členské státy také od komise nebo po komisi žádají, abychom se věnovali mnohem Mm, eh, eh, většímu počtu eh, problémů než na národní úrovni. Také musíme změnit vlastní organizaci, to znamená to, jak plníme úkoly. Nemůžeme dále pracovat s jednotlivými izolovanými institucemi v jejich specializovaných oblastech. Musíme se přesunout směrem k interdisciplinárnosti a musíme získat či nabývat dalších kvalifikací a kompetentností. Musíme být proaktivnější, to byl také požadavek King marketingové zprávy. Nemůžeme orientovat pouze, se orientovat pouze na zákazníky a reagovat, když jsme o to žádání. Ne, musíme být proaktivní, musíme vyjadřovat svůj názor, i když nesouhlasíme s něčím a musíme hledět více do budoucnosti, abychom eh, předjímali eh, změny a abychom teda eh, takto usměrňovali politiku v zájmu ochrany občanů. A samozřejmě musíme provádět více analýz poměrně poměru nákladu a užitku. Eh, na základě všech těchto požadavků eh, jsme vypracovali vlastně novou definici vize. Nikdy jsme vizi neměli, nyní ji máme. A my jsme skutečně vyzvali mnoho našich, nebo se dotázali mnoho našich, mnoha našich zákazníků a souhlasí s tím. Jsme, chceme být důvěryhodným poskytovatelem eh, politických obcí založených na vědě pro evropské politiky, tak abychom řešili klíčové eh, výzvy naší společnosti na základě mezinárodního výzkumu. Eh, snažíme se eh, díky Radě guvernéru zahrnout do našeho rozhodování i členské státy, kteří se domnívají, že toto je správná výzva pro nadcházející roky a jakým způsobem budeme poskytovat tyto možnosti eh, politických směrů. Chceme eh, se svými klienty začít dialog hned od samého počátku celého procesu. To je totiž často ten problém, že se nám nepodařilo eh, dost brzy včas zjistit, co vlastně od nás naši klienti chtějí. A proto budeme své partnery vlastně Eh, kontaktovat co nejdříve. A potom vytvoříme určitou škálu možností a eh, je jednoznačné, že eh, vzhledem k tomu, že přicházíme z toho prostředí přírodních věd, tak si uvědomujeme, že to prostě nestačí. Potřebujeme tam také začlenit socioekonomické kompetence, potřebujeme tam také začlenit více kompetence v oblasti mikro a makroekonomiky. A pak je tady otázka mobility Eh, například DG eh, Agri a další eh, klienti říkají, že chtějí modeling, model, modeling že chtějí určité modelové situace v oblasti životního prostředí, klimatických změn, takže musíme vytvářet tyto nové modely, tyto vzorce na základech požadavků a jak dál. E, celá řada e, se, e, politik hovoří o nákladech. Samozřejmě záleží na tom, kdo jste, podle toho se ty věci trochu mění, ale celá řada těch věcí, které tady zazněly, se objevují v tom seznamu požadavků. Hospodářská krize, finanční krize, E, klimatické změny, oteplování a tak dále. Tak e, to samozřejmě zohledňujeme. Nicméně si uvědomujeme, že všechno dělat nemůžeme. Jsme velkou organizací, ale nemůžeme se zabývat vším, takže aplikujeme určitá kritéria a říkáme, že se můžeme soustředit pouze na ty výzvy, které mají dimenzi celounijní e, a zároveň ty výzvy, které jdou směrem k podpoře E, těch hlavních cílů do roku 2020 a musíme rovněž Eh, zvážit, zdali máme tu kritickou masu zkušeností a eh, kompetencí v dané oblasti, a nebo zda v rozumném čase eh, můžeme takovéto kompetence a znalosti rozvinout. Pokud ne, tak můžeme samozřejmě spolupracovat s dalšími členskými státy a nebo přenecháme takovéto úkoly jiným výzkumným pracovištím, které jsou na území Unie či jinde dostupné. Takže to je to, čeho jsme čeho jsme eh, tedy se zhostili této úvahy a pak jsme dospěli, široce řečeno, na eh, základě této eh, analýzy ke dvou polům činnosti. Udržitelný rozvoj a růst a bezpečnost. Pokud to nevidíte, tak toto jsou naše nové tematické oblasti. Je to v zásadě Eh, tedy soustředění ekonomických kompetencí, které potřebujeme, abychom podpořili ty eh, klíčové výzvy, o kterých jsem se zmínil, a abychom také mohli provádět eh, analýzy. Druhá oblast, rozvoj nízkouhlíkové společnosti. Třetí oblast, udržitelný, udržitelné řízení a zpráva přírodních Eh, zdrojů, tam máme obrovské eh, know-how a bezpečnost. Eh, ta tedy samozřejmě se týká bezpečnosti potravin a komodit pro spotřebitele a bezpečnost i životního prostředí. A pak tady samozřejmě existují ty reference té, té eh, referenční eh, možnosti a eh, měření. Teď chci ještě říct, že v textu je pak zajištěn popis toho, co chceme dělat v jednotlivých tematických oblastech. Já se tím teď nebudu zabývat do podrobností. Pokud by vás to zajímalo, tak se na to můžete ještě zeptat. Ty tematické e, oblasti především jdou cestou sledování těch hlavních cílů Evropské strategie 2020, ale pak jsme tam také zohlednili určité výzvy, třeba z DG Sanko a e, jednalo se především o oblast ochrany zájmu a práv spotřebitelů. A teď jak chceme tedy eh, toto všechno zajišťovat eh, konkrétními eh, kroky. Chceme spolupracovat s více generálními ředitelství najednou. To je něco, co jsme si v komisi uvědomili. Musíme e, zajišťovat takový průřezový typ činnosti, protože třeba klimatické změny vlivňují celou řadu sektorů. Takže e, my to musíme nejenom u nás, ale i e, v, ve spolupráci s partnery zohlednit, aby se zajistila lepší integrace E, v jednotlivých e, pracovištích, jak našich, tak e, pracovištích komise. Posilujeme i e, ekonomickou analýzu a kompetenci, e, tam se to zvyšuje, ta naše činnost, jinde to zase snížíme, jinak by to nebylo možné. My chceme tu naší strategii realizovat, aniž bychom žádali o další zdroje. Chceme prostě posílit určité oblasti a zase jinde tu činnost, kde to bude opodstatněné, e, snížíme. Eh, takže eh, budeme vytvářet modely, platformy a budeme také více anticipovat. Eh, vytvoříme si na úrovni naší organizace takové prostředí, abychom mohli vyzývat pracovníky určitých DG a poslance Evropského parlamentu, eh, aby se účastnili určitých eh, seminářů, určitých workshopů, aby eh, se dozvěděli, jaké jsou určité nové trendy, třeba v genetice a tak dále, zdali by se tam dali identifikovat určitá rizika v té počáteční fázi a e, to si myslím, že bude užitečné pro to, abychom e, rozšiřovali informace o, dejme tomu, možných rizicích v předstihu. Budeme se snažit o vědeckou excelenci, také jsme komisi požádali, aby nám dali více flexibility, abychom opravdu mohli najímat ty úplně nejlepší vědce v těch, eh, vědce v těch oblastech, kterých máme zapotřebí a aby tady byla větší flexibilita při tom náboru a rovněž potřebujeme takový řídící proces, který by nám zajistil eh, skutečně kvalitní, důsledný management eh, E, i zohledňující otázku nákladů v klíčových oblastech. A pak jsou tady určité e, aspekty, které mají tu interní dimenzi. My samozřejmě budeme hodně velký důraz klást na lidské zdroje, znalosti a dovednosti. Pokud má výzkum zůstat relevantní, pokud chceme být opravdu excelentní, tak se musíme pohybovat rychle, protože vývoj jde také rychle. Musíme investovat do znalostí a e, dovedností lidí při e, dalších formách školení. Musíme tomu věnovat velkou pozornost při získávání nových pracovníků. A e, zařízení v oblasti infrastruktury. O tom jsem eh, se již zmínil. My v tomto směru musíme investovat z našeho rozpočtu. Moc, eh, ne, neudělali jsme toho dost v minulých letech. Hodně toho máme eh, z předchozích let. Před třemi lety jsme začali s určitým projektem investic. 60 milionů eur investujeme do nových laboratoří, do nových budov a já musím říct, že jsem velice rád, že před měsícem zhruba nám Evropský parlament dal zelenou zelenou ohledně velice zásadní investice právě tohoto typu. A pak musíme také zajistit kvalitní infrastrukturu na úrovni ICT. Ta musí být moderní, musí být účinná. Vzhledem k tomu, jak e, rychle se věci dějí, musíme mít vysokou přenosovou kapacitu. Já jsem se také zmínil o tom, čemu říkám quality management. Chceme být organizací, která by opravdu eh, umožňovala kontrolu kvality eh, vnějšími nezávislými eh, subjekty, protože i to je ta největší možná záruka eh, pro naše klienty, že dostanou to, co očekávají. Rovněž chceme vytvořit systém řízení znalostí, kde dost organizací toto dělá. Eh, kompetentní lidé odcházejí a know-how s nimi odchází také. A to je eh, nedobré, pokud, dejme tomu, nějaké experimenty dopadnou, tak to dost eh, nekomunikujeme, nezdělujeme a eh, to je chyba. Musíme eh, se snažit opravdu tyto věci sdělovat a musíme také zajišťovat, aby znalosti, know-how zůstalo v organizaci. A pak je tady ta evropská Evropský výzkumný prostor. V tomto směru budeme spolupracovat s klíčovými organizacemi členských států a e, rozšiřování a integrace, to bude i nadále naše priorita. Musím říct, že naše renomé v tomto směru je velmi dobré u e, nových členských států, co se týče aký komunitér, co se týče legislativy, která se týká právě vědy a výzkumu. Mobilita a odborná příprava, to jsou další aspekty, nebudu to teď všechno probírat do podrobna. A pak je tady vnější rozměr, external dimension. Samozřejmě, že budeme prosazovat klíčovou prioritu naší komisařky, inovace, máme institut, máme silné týmy, které se zúčastňují E, také e, v té pracovní skupině mé komisařky, aby se podíleli na agendě inovací, aby pomohli Evropě se stát skutečně inovační ekonomikou. V neposlední řadě je tady Evropský parlament. Neměl bych zapomenout na to, že jsem právě v parlamentu, tak o něm také musím promluvit. Jste, klíčovým, e, jste klíčovou stranou, důležitou zúčastněnou stranou. Musíme vás informovat a také tak činíme. Pravidelné informace o našich eh, aktivitách vám jsou předkládány, také reagujeme na požadavky parlamentu. Eh, vypracovali jsme pro vás určitý počet studií a účastníme se eh, kdykoliv jsme pozváni prostřednictvím také své expertízy a naše pracovní skupina Interface Working Group eh, s parlamentem je dobrou eh, platformou pro to, abychom vám mohli předkládat své výsledky eh, práce, aby vy jste nám mohli pokládat své otázky, své požadavky. Jistě jde také o to udržet vysokou frekvenci návštěv. Řada z vás k nám dochází. Tento přímý kontakt je jedním z nejlepších způsobů, jak zaručit, že budeme opravdu reagovat správně na vaše požadavky. A ještě dřív, než budu mít příležitost odpovědět na vaše otázky případné, tak vám chci říct, že dnes zde v Evropském parlamentu proběhne zahájení výstavy, bude to v 18.30 2020 eh, za eh, přítomnosti paní komisařky Quinn a také za přítomnosti místo předsedkyně parlamentu paní Diany Wallis. Eh, velice vás všechny zvu, budou tam všichni naši ředitele, bude tam celá řada našich vědců, spolupracovníků našeho institutu a je to dobrá příležitost, jak se ještě víc zblížit s tím, co děláme. Děkuji za pozornost. Velice srdečně vám děkuji. Tři se hlásí o slova. nejdříve pan Korea Campus. Děkuji, pane předsedo, a chci poblahopřát panu Šenklovi. Je to již po druhé, po třetí nebo dokonce po čtvrté, co se eh, scházíme a mám pocit, že dochází k neustálému pokroku ve zdokonalování myšlenek a dolaďování eh, myšlenek. Eh, mám dojem, že skutečně zaznamenáváte eh, soustavného pokroku. V posledních šesti měsících jste v této funkci a mm, zřejmě postupujete na základě koncenzu. Já jsem členem pracovní skupiny JRC Interface a mám to privilegium být v kontaktu s řízením nebo vedením společného výzkumného centra. Děkuji vám za vaši prezentaci, za její srozumění srozumitelnost skutečně jste nastínil mm, v několika slovech mm, historii a také činnost. Chci zdůraznit, že máme co dočinění s vizí a jednoznačnou změnou vize. Ta původní vize byla inspirována zákazníkem, klientem a byla omezena na poskytování vědecké technické podpoře, podpory evropské politice. Evropská unie eh, to takto požadovala. A nyní nová vize bude mít více politický přístup. To znamená, že společné výzkumné středisko bude napomáhat Evropské eh, unii v formování svých politik. Je zjevné, že jste tady využil doporučení i externích analytiků a také využil eh, nápadu profesora Davida Kinga, jeho zprávy společné výzkumné středisko skutečně usiluje o důležité iniciativy, o integraci, o vlastně vybřednutí z izolace té instituce. Chcete se integrovat s víc než jedním generálním ředitelstvím, chcete racionalizovat e, své vědomosti, chcete uplatňovat horizontální přístup k vědomostem. Určitě máte také problémy eh, týkající se vaší práce. Všechno má eh, rub a líc. Politické konzultace jsou nutné, je eh, nutno mít velmi širokou vizi to A zkušenosti společného výzkumného střediska vycházejí z řady oblastí. Vaším hlavním respektive hlavním problémem může být proniknout do politického rozhodování a napomáhat tomuto rozhodování tam, kde společné výzkumné středisko nemá dost praktických zkušeností. A pokud jde o tu největší obtíž, kterou zjišťují eh, při implementaci vaší strategie, tak to se týká kvantifikace vašich definovaných cílů. Jinými slovy, budete mít nové cíle, nebo už jste si vytkli eh, nové cíle a potřebujete nyní specifické indikátory, eh, vyčíslitelné indikátory a indikátory opatřeny časovým harmonogramem. To znamená, že potřebujete určitý nový způsob eh, poměřování výsledků a dosažených cílů jiného poměřování než dosud pro posuzování toho, co mm, probíhá ve vašem středisku. Na eh, tomto novém eh, způsobu měření musíte nyní eh, zapracovat. Asi je předčasné, abyste tyto indikátory přiblížil, ale zbývá asi hodně práce v této oblasti. Pokud jde o lidské zdroje, tak jsem zaznamenal ně, něco trochu ambivalentního. Na jedné straně se, pane Šenkle, domníváte, že je nutno zvýšit pružnost mm, v rámci zaměstnávání pracovníků. Na straně druhé si všichni uvědomujeme, že určité instituce jsou zakotveny, respektive 85 financí přichází z komunitárních fondů. To znamená, že existuje přílišný klid, určitá setrvačnost a e, znamená to, že potřebujete e, více konkurence, abyste e, věci posunuli ku předu. Jak hodláte zvýšit pružnost v tomto kontextu, kde vlastně většina Eh, vašich výzkumných pracovníků eh, jsou zaměstnanci s definitivou, s trvalými pracovními smlouvami a samozřejmě zaručenými eh, platy. A to souvisí s financováním. Já jsem očekával ehm, tu novou definici mise a, ale eh, domníval jsem se, že tam budou tež zahrnuty aspekty externího financování. Vy jste zmínil, že 15% získáváte z externích zdrojů, pokud je o finance. Neuvažujete přesáhnout tuto eh, mez 15%? Eh, to znamená, pokud ne, že se cítíte poměrně pohodlní se současným stavem. Chcete zachovat ty své současné pohodlné podmínky. Ale když se porozhlednete po Evropě, po státních laboratořích a soukromých laboratořích, tak e, velmi málo z nich e, spoléhá na pouhých 15 soukromých zdrojů. Většina národních laboratoří skutečně se e, může přetrhnout, aby získali více soukromých zdrojů. Pracují skutečně velmi, velmi tvrdě. Pokud jde o vaše prioritní oblasti, tak mám pocit, že vaše první priorita je, eh, roz, je růst, rozvoj makroekonomické politiky, eh, dále pak ehm, nízkouhlíkové udržitelné řízení přírodních zdrojů a pak druhé je to bezpečnost a eh, jistota. To je velmi důležitá věc a mm, to souvisí e, i s vaším e, těžištěm, to znamená e, jadernou bezpečností. Když se podíváte na rozpočet, který se týká také bezpečnosti potravin. Tam navrhujete 12% snížení, ale pokud jde o jadernou bezpečnost, tak eh, tam se trváváte na 22%. A když jde o krizové řízení, tak navrhu, pardon, navrhujete snížení ze 14 na 12%. Takže tady jsou určité eh, rozdíly eh, v rozpočtu. To, myslím, nelze sloučit s vaším cílem posílit bezpečnost. A chci ukončit opět poděkováním za jasnost a srozumitelnost vaší prezentace, za vaši novou vizi, která skutečně otevírá nové cesty do budoucna. Děkuji. Eh, eh, Enšu. Pan Enšu. Eh, Děkuji. Chtěl jsem poděkovat také panu Šenkelovi za jeho prezentaci. Musím říct, že si činnosti jeho výzkumného vědeckého centra opravdu vážíme. Je to skutečná podpora, technická i vědecká podpora, především pro nás, kteří máme vytvářet eh, evropské politiky, koncepce v oblasti výzkumu. Pochopil jsem, že máte skutečně významnou eh, výzkumnou infrastrukturu. Eh, nicméně jinak by snad ani nebylo možné, aby eh, dospěli k těm dobrým výsledkům, o kterých jste se zmínil. Mě by zajímalo, co se domníváte o rozvoji infrastruktury v této oblasti v nových členských státech. Tam totiž v řadě případů tato infrastruktura zásadně chybí. A je to také důvod, proč tyto státy nedokáží využívat strukturálních prostředků určených pro výzkum. Jaké konkrétní doporučení byste mohli Evropské komisi předložit, aby to pomohlo členským státům ve zlepšení vědecké výzkumné infrastruktury? Děkuji. Děkuji, kolega Lampec. Děkuji pane předsedo. Pane Schengle, myslím, že rozumíte francouzsky, anebo se mýlím? Rozumíte německy nebo anglicky? Dobře, tak tedy anglicky. Pokud mohu, dovolte pár připomínek k vaší prezentaci. Co se týče tematických oblastí, na které se soustředíte, myslím, že soustředění eh, se, to je dobrá věc, jsem rád, že to děláte. A za druhé, se samozřejmě e, tím vystavujete otázkám, proč e, jste si něco nevybrali, něco konkrétního, e, tak to bych s dovolením právě využil. Například stárnoucí společnost, stárnoucí obyvatelstvo Evropy, to tam nějak chybí. Jediné, co se tomu trošičku blíží, je otázka potravin. Ale co se týče třeba udržitelnosti naší společnosti, je stáří klíčovým parametrem. Co s tím děláte? A pak je tady ještě jedna věc eh, ohledně otevřené a konkurenční ekonomiky. Takováto eh, tematická oblast, takto formulovaná, to už vyzařuje určitou politickou, eh, určitý politický postoj. A jakým je vlastně, jaký je vlastně cíl ekonomiky? Růst anebo poskytovat eh, ovoce s, eh, či produkty společnosti? Takže pokud vaším úkolem je eh, poskytovat obce založené na vědeckém základě, tak co se týče sociální soudržnosti a životní úrovně či pohody, tak to už je vlastně Eh, trošičku takové eh, zavádějící. Eh, konkurenceschopná ekonomika per se, to snad není cílem. Ta, takováto ekonomika by měla něco poskytovat a o tom už nehovoříte. A pak ještě něco. Od té doby, co jsem v parlamentu, musím říct, že zažívám určité pocity, eh, například eh, v případě, že zajdu do určitých eh, pracovních oblastí či struktur, tak tady mám co dočinění s určitou dominantní vědeckou pozicí. Takže pokud by tady někdo měl přijít s jednotným názorem, tak by to snad neměl být váš orgán. Pokud vy máte eh, přicházet s možnostmi eh, založenými na vědeckém základě, tak by to tedy mělo být víc možností než jedna. A co vy jako šéf eh, této instituce, kterou zastupujete, děláte proto, aby jste získali lidi, kteří přicházejí s různými, z různých myšlenkových eh, eh, škol či z různých eh, názorových proudů. My se teď dostáváme do 21. století. Ekonomický model bude determinován tím, že si teď vlastně uvědomujeme omezení této planety, její limity. To je přesně to, čím by se, se vy, vy měli zabývat ale uží, eh, uvažovat eh, o ekonomii, eh, ekonomice tímto způsobem vyžaduje určité speciální a hlavně jiné nasazení. Je málo univerzit, kde se lidé učí, jak tímto způsobem uvažovat. Nechci nutně, aby tam byli zelení ve vašem orgánu, ale myslím, že by tam měla být diverzita. Samozřejmě další oblastí je energetika a vy jste původem z oblasti jaderné energetiky, takže se vlastně asi nebavím s tím správným člověkem, ale když se podíváme na energetickou politiku, tak jak víte, nukleární rozprava je vždy eh, řadou lidí spochybňována jako ideologická a ne věcná. Eh, zelení se o to snaží. Já chci říct, že ti, eh, kteří Eh, jsou proti nukleárnímu eh, pokroku, nejsou součástí vaší, eh, vaší instituce, ale ti, kteří ho výrazně zastávají, také ne. Takže v podstatě ti, kteří se zabývají nukleární tematikou u vás, by měli být různorodí, protože jinak to nebude dobré. Potřebujeme, a to už se dostávám k závěru, trošičku rehabilitovat pojem politika a pojem politiky před občanem je prostě zapotřebí, aby tady byly určité možnosti. Každá strana bude bránit tu svojí, ale jde o to, aby ty možnosti vycházely z určitých faktů. To je klíčové pro naší další rozpravu, takže asi tolik. Děkuji. Děkuji, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli, za to, že jste znovu mezi nás eh, zavítal a eh, že tedy v důsledku i Lisabonské smlouvy e, se k nám obracíte znovu. Mě by zajímalo, jak to vypadá s pravomocemi e, centra. Je to mezivládní organizace a nebo komunitární organizace? Protože nad vámi je rada guvernérů, te předsedá profesor Kian Alpin a mě by zajímalo, jak to tam je dále s eh, pravomocemi. Eh, vy nám tedy něco navrhujete, to jsme pochopili, ale a vy máte jistě nepochybné značné pravomoce jako generální ředitel, ale jak to tedy vypadá s radou, s eh, radou guvernérů a s parlamentem? Je to, to za prvé. A za druhé bych chtěl vědět, co soudíte o nových finančních výhledech 2013 až 2019, které jsou ve vaší vizi začleněny. Je tady určitá myšlenka, eh, kolem které se snažíme dospět k politickému koncensu. O co jde? O u, z, u, učinit eh, výzkum komunitárnějším v naší Evropské unii Ovšem bude to vyžadovat také určité další stroje ze strany členských států. Komisařka eh, zdá se souhlasí s tím eh, jednat eh, s členskými státy v tomto směru. A jak to vidíte v tomto vývoji, pokud se nám to podaří dotáhnout, jak to vidíte s místem pro společné výzkumné centrum, tak aby tedy i oblast výzkumu mohla být ještě evropštější? v neposlední řadě Morera Manuel. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručná. Ještě jednou bych vám bych chtěla poděkovat eh, generálnímu řediteli panu Šenkelovi a to jménem naší frakce. Srdečně děkujeme za prezentaci tohoto nového výzkumného střediska a strategie 2020. Je to realistická, dobře zaměřená strategie. Cíle tohoto výzkumného střediska jsou velmi důležité a také co se týče práce, kterou toto výzkumné středisko vykonává. Myslím si tedy, že jakožto členové výboru vidíme, že jsme také skutečně bráni vážně. Mohli jsme to zjistit také již při návštěvě centra v Sevilie. Pan Correira de Campos položil jednu otázku a já mám také jeden dotaz. Neustále mě znepokojuje jedna věc, tak jako ostatní kolegy. jak je možné tyto práce koordinovat ve členských státech a v evropských institucích. Vím, že hodně vykonáváte, vynakládáte velké úsilí, také vám tomu gratuluji, k tomu otevření vašeho střediska, ale pane Šenkele, jsme toho názoru, že ten, toto výzkumné středisko ještě není dostatečně známé a vaše činnost také ne. Práce jsou velice kvalitní, co se týče charakteru, ale myslím si, že nejsou dosti dobře známé v rámci evropských institucí. Myslím si na tom, že bychom měli ještě více pracovat a to byla spíš připomínka než otázka. Děkuji. A ta otázka ještě eh, kolegy Lamperce, ta u mě vyprovokovala další dotaz, co se týká té vyváženosti. Eh, vy jste také zde hovořili o, hovořili o otázce ochrany eh, klimatu a eh, berete v úvahu také eh, mínění, názory vědců, kteří se nacházejí na druhé straně, které, kteří nezastupují ten panující názor. To je ta otázka pana Lamberce položená trochu jinak. Jestliže ano, tak by měly tyto názory také nějakým způsobem být uplatňovány. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Děkuji vám eh, mnohokrát. Děkuji za všechny pozitivní a povzbuzující komentáře. Skutečně si toho vážím a eh, také personál, zaměstnanci eh, mého střediska mm, jsou určitě spokojeni s těmito slovy. Dovolte, abych odpověděl na některé otázky či poznámky. Pan Correra de Campos se zmínil o o něch ukazatelích eh, pro hodnocení výkonnosti naší organizace. Já připouštím jednoznačně, že velmi dobře umíme měřit čistě vědecké výkony, protože tam existuje dlouhá historie vývoje, máme nejrůznější publikace, peer review, různé vědecké indexy a tak dále. Existuje zde skutečně celá škála indikátorů, ale prosím, mějme na paměti, že to jsou pouze indikátory, nejze, nelze měřit vědecký výkon jinak ehm, ale co také v této chvíli ještě dobře neumíme, a to je také výzva, požádal jsem i o pomoc eh, můj personál, je takzvaný politický výkon nebo politické výsledky. Často jsem se tázal, jak lze posuzovat kvalitu a kvantitu vědecké technické podpory, kterou poskytujeme politikům. Ehm, my jsme již ehm, začali sledovat, kolik nebo pro kolik eh, politických textů, legislativních textů jsme poskytovali určité přílohy a tak dále. A kolikrát jsou tam zmíněny eh, naše laboratoře. Eh, zaznamenali jsme, že v celé Evropě existuje jedna metoda pro odhalování geneticky modifikovaných organismů. Jak to měřit? Nelze tyto věci publikovat. Eh, obnáší to obrovskou práci, aby všechny laboratoře po celé Evropě se semkly, aby se dohodli na metodě, která je platná, testovaná a osvědčená, aby se pak kontrolovalo, že bude dobře uplatňována. My jsme to zkoušeli v mnoha oblastech a zatím jsme ještě nenalezli způsob, jak to měřit chceme. O to usilovat a samozřejmě odnáším si sebou vaši eh, radu. Zatím ale skutečně jsme nenalezli přesvědčivé řešení. Pokud jde o pružnost, já doufám, že eh, nedošlo k nedorozumění. Možná, že jsem se eh, správně nevyjádřil. Já tady nechci mít negativní pružnost ve vztahu k náboru pracovníků. My chceme mít možnost ze strany komise eh, zaměstnávat nebo rekrutovat eh, ty kompetentnosti, které potřebujeme pro výkon naší mise. A mohu říct, že situace dnes je lepší, než jsem si myslel před rokem, před dvěma. Dnes máme dohodu s lidskými zdroji a s agenturou EPSO, že Eh, bude docházet k výběrovým soutěžím nebo řízením šitým na míru pro vědce. To znamená, zahájíme otevřené soutěže, výběrové řízení, budou to teda eh, zájemci, kteří budou zaměstnáni jako úředníci, zejména v oblasti modelování kvantitativních analýz a tak dále. To znamená, budeme, doufejme, schopni rekrutovat právě ty kvalifikace a kompetence, které potřebujeme pro naší práci. O to nám jde nikoli o negativní pružnost. Jde o proces, který eh, bere na zřetel naši specifičnost a které, který nám umožní vlastně zaměstnat ty talenty, které potřebujeme. Vy jste se dotkl také eh, těch 15% příjmů ze soukromých zdrojů. Eh, když jsem to před čtyřmi nebo pěti lety předložil parlamentu, vlastně v předpolí FP7, tak existovaly členské státy, které požadovaly dostali 30 konkurenčního vstupu nebo podílu. Eh, tak potom ale říkám, eh, změňte naši misi. Eh, nemůžeme poskytovat nezávislou podporu politikům a současně nemůžeme vydělávat peníze na trhu. Chemický průmysl, kdybych tedy byl řekl ve vztahu k legislativě RIČ, že teda zajistíme ty vstupy, které potřebujete, poskytneme čísla o čemkoliv, ale potřebujeme na to peníze. Nemůžete mi dát um, smlouvu na studii um, za milion eur, potřebují um, zdroje, například to platí o nejrůznějších oblastech. Já jsem to kontroloval, neexistuje organizace uh, pro podporu uh, politiky v členských státech, která by přímo byla ve spojení s ministerstvem a která by si musela vydělávat jakékoliv peníze na trhu. Uh, prosím, neberte mě. Eh, neznamená to samozřejmě, že bychom neměli si přivydělávat. To je dobrá věc, je to určité, eh, určitý benchmarking účastnice nepřímých aktivit a poskytovat i servisní práce v oblastech, které vycházejí z našich kompetentností a kde nedochází k střetu zájmu. Já jsem obhajoval a pan komisař Potočník svého času s tím souhlasil, jsem obhával před členskými státy, že nemůžeme mít obojí. Nemůžeme mít misi podporu, podpora politiky nezávislá a pak současně si vydělávat velký podíl trhu na volném, velký podíl příjmu na volném trhu. To by do, do, způsobovalo střed zájmu. Takže to je mé vysvětlení toho, proč v zásadě jsme přistoupili na těch 15% jako skutečně rozumné rozpětí pro zachování naší nezávislosti. Pokud jde o pana Enču, tak infrastruktura v nových členských státech tu nemůžeme financovat z našeho rozpočtu. Jakkoliv bychom chtěli, nemůžeme. To není součást naší mise či našeho zadání, ale my jsme skutečně poskytli již eh, značnou podporu eh, členským státům a teda eh, novým členským státům po rozšíření a obratili jsme pozornost našich kolegů v rámci DG Regio, kam by měli nasměrovat strukturální fondy a tak jsme jim také pomohli identifikovat identifikovat, že je zapotřebí ještě odvést značnou práci, aby infrastruktura v nových členských zemích a kandidátských zemích byla lepší. Také jsme eh, začali eh, s darováním zařízení. Já jsem navštívil před mnoha lety jednu rumunskou univerzitu a když jsem eh, viděl to zařízení, které používají, tak jsem konstatoval, když jsem před 40 lety psal svou diplomovou práci, tak jsem měl lepší elektroniku než oni dnes. A tady s tím musíme něco udělat. Stoprocentně s vámi souhlasím. Takže můžeme jen podpořit ostatní kolegy eh, v komisi, aby pomohli. Pane Lamberci, máte pravdu. Stárnutí společnosti ještě jsme se nerozhodli na tom zapracovat. Je to priorita, je to výzva, ale nemůžeme dělat vše. A důvodem je to, že nemáme kompetentnost v této oblasti. My jsme již eh, v oblasti zdravotnictví z mnoha důvodů snížili naš, eh, naše angažma, protože nemáme eh, kvalifikaci, kompetentnost v tomto ohledu na úrovni členských států. Jsou teda lepší kapacity a proto se domnívám, že bychom neměli přebírat oblasti působnosti kde nemáme jednoznačně nejlepší eh, kompetentnosti a kde jsou jiní lepší. Pokud jde o eh, otevřenou ekonomiku, my se domníváme, že toto je vhodný název abychom podpořili agendu růstu a zaměstnanosti v rámci EU 2020. Ovšem to neznamená, že se nezaměříme i na sociální aspekty a ekologické aspekty a ostatní složky agendy. Ale prosím, pochopte, my nevytváříme politiku, nerozhodujeme politicky a já stále říkám i našim zaměstnancům, ani se o to nesmíme snažit. A to mě přivádí k tomu, co jste řekl. Také věci jsou lidské bytosti. Máme své názory, máme své určité představy a my proto máme určitý etický kodex eh, v naší organizaci, že při výkonu práce eh, musíme vždy ověřovat, zda nejsme poháněni určitými osobními přesvědčeními nebo předsudky. Máme také určitý systém eh, zabezpečení kvality, eh, systém peer review, kde skutečně kontrolujeme, eh, kontrolujeme vstupy a interně a jednotlivé argumenty. Musíme samozřejmě před publikací svých zpráv sledovat literaturu, musíme hledat fakta pro a proti a musíme také hledat podstatu, která se zatím skrývá. To znamená, musíme skutečně prověřovat celé spektrum názorů, mínění i vědeckých, protože někdy eh, jsou ty důkazy velmi nízké nebo malé a nejistota je velmi velká a my se snažíme být co nejférovější, nejobjektivnější. Eh, a to není vždy snadné a mnohdy eh, to ani nemůže zajistit vedoucí organizace, protože z povahy věcí já mám své vlastní kompetence, vlastní zkušenosti a proto potřebujeme o tolik více eh, odborných znalostí v organizaci, tak abychom skutečně eh, eh, měli co nejlepší vědecké podloží pro naši práci, robustní podloží. Pan Odi jsme generálním ředitelstvím komise, to je jednoznačné, e, takže tady je to jasné. Ale e, Rada guvernérů z členských států je poradním orgánem. E, vznikla na základě rozhodnutí komise před nějakými 15 lety. A pravomoce rady guvernérů je taková, že oni vlastně musí dát zelenou všem rozhodnutím komise, která se týkají našeho centra a také eh, se vlastně eh, dá říct, že žádný generální eh, ředitel jeho náměstek se e, nemohou být jmenováni, aniž by je neproklepal tento orgán, tato rada e, guvernérů. E, myslím si, že tady je pouze možná jeden, dva či maximálně tři generální ředitelství, která mají podobnou instituci, podobný orgán. A ohledně společného výzkumného prostoru, evropského výzkumného prostoru. O tom bych také mohl hovořit. Zítra například jedu s komisařkou eh, Queen eh, do Sevily. Eh, tam zasedá právě Rada Evropského společného výzkumného prostoru a tam se bude hledat odpověď na právě vaši otázku. Takže dojde k takovému brainstormingu, eh, který eh, bude vycházet z dokumentu eh, k této otázce a oni přišli s velmi daleko jdoucími návrhy, jak zajistit evropskou dimenzi, jak vytvořit tu kritickou masu, abychom něco takového e, vlastně měli na úrovni Evropské unie, což bude zapotřebí, pokud chceme e, stát e, konkurenčně vůči Spojeným státům a dalším zemím, které se rychle přibližují. A vy, paní kolegyně, jste se ptala na naše znalosti, na naší vizibilitu. Je zřejmé, že tady prostě není E, zatím e, vše e, tak, jak by mělo být Nás znají lidé v, na, eh, v členských státech na ministerstvech pro vědu a výzkum, ale ti, kteří z nás mají nejvíc, jsou právě lidé z ministerstev pro životní prostředí a další. My nepracujeme pro eh, DG výzkum a ani často ne pro eh, komisařku, která nás má na starost, ale spíš jde o to, abychom dali vědecký aspekt v činnostem určitých dalších DG. Takže naše práce není eh, často eh, vnímána jako konkrétní eh, práce v jednotlivých členských organizacích, protože my dotváříme často věci jiných, ale je to určitá výzva a asi bychom se měli tady více zviditelnit i jako samostatné DG. A k vaší otázce doufám, že jsem již odpověděl. Ano, hledáme samozřejmě různá stanoviska, různé názory i v oblasti klimatických změn. Sledujeme nové myšlenky, nové poznatky. To je naším úkolem. A samozřejmě musíme tento monitoring eh, dělat a i eh, tak trochu anticipovat další nová témata. Děkuji, kolega Lambert. Ještě mě nějakou připomínku, prosím. Uh, no, eh, takže prostě zajišťujete screeningem, aby se e, osobní e, preference neprojevily v té vaší práci, ale jak zajišťujete nábor e, z různých prostředí, z, co se týče vzdělání. 90% ekonomů vlastně eh, je zastáncem neoklasi, eh, neoklasické eh, myšlenkového směru. Takže co děláte proto, pokud vůbec něco, abyste zajistili různorodost při těch náborech, aby prostě lidé přicházeli z různých směrů a různým způsobem nahlíželi na realitu, z různých úhlů pohledu? To, co děláme, je, že hledáme eh, vědeckou kvalitu a eh, zkušenosti. Eh, takže já musím říct, že se samozřejmě nezúčastňuji nějakých interview, nějakých rozhovorů s kandidáty na pozice ekonomických expertů, ale každopádně právě ty znalosti vědecké, jejich kvalita to je zásadní. A v oblasti, kdy e, jdeme e, do nových e, otázek, tak tam pak hledáme lidi zvenčí. Rozhodně nesledujeme jejich politickou příslušnost. Jediná kritéria v zásadě jsou kritéria vědecké excelence a e, samozřejmě chceme, aby měli ty nutné kompetence, které požadujeme v našich e, inzerátech, kde scháníme nové, e, nové případné spolupracovníky. To je všechno. Děkuji mnohokrát, pane Šenkle, generální ředitel pro různé informace. Všichni kolegy srdečně zveme na zahájení výstavy v 18.30. E, ta bude otevřena ještě v následujících dnech, e, nebude tam takový provoz, takže budete mít více klidu. Dovolím si upozornit, že další zasedání se koná 11. května, bude to krátká schůze, ale velice brzy ráno od tři čtvrtě na devět do čtvrt na deset, e, protože budeme hlasovat. Takže děkuji vám za účast a přeji vám všem hezký večer a hezký